Cominciamo la, la sessione. Začneme naše dnešní zasedání. Dobré dopoledne všem. A myslím, že můžeme rovnou přejít k přijetí eh, pořadu jednání. Vidím, že tady pan kolega je jediný přítomný z členů náš poradce pro politiku zde není, ale myslím si, že to je skutečně projev nedostatku úcty k této instituci, protože máme už 20 minut po 9. hodině a většina členů našeho zvláštního výboru jsou také eh, členy výboru LIBE, takže to vlastně můžeme považovat za navázání na práci, kterou jsme prováděli včera a předevč- předvčerejškem. včerejškem a já se cítím teď trošku trapně před našimi hosty, vzhledem tomu, že je tu tak málo eh, osob v publiku, takže bych se ráda velice hluboce omluvila eh, našim hostům. Teď tedy můžeme schválit eh, pořad jednání. A mám také jedno oznámení, které se týká projevu irského ministra Alana Shatera, ale pan ministr bohužel nám před chvílí oznámil, že nebude moci se dostavit dnes dopoledne. Takže jsme trošku pozměnili pořad jednání našeho slyšení. A pro druhé, druhou skupinu projevů jsme změnili pořadí řečníků. Jedná se to vývoje rámce pro účinné nadnárodní eh, přeshraniční konfiskace a zpětné získávání majetku. Ještě vám připomenu, že dnešní zasedání se živě přenáší na internetu. a v 17.30 se dnes v, našem, v tomto jednacím sále bude konat zasedání koordinátorů in camera. Podívejme jsme se rovnou na první skupinu projevů, eh, kterou máme na programu. A Hlavní téma je identifikace a konfiskace eh, majetku získaného trestnou činností a využití tohoto majetku pro, ve prospěch společnosti. Já bych chtěla upozornit na to, jak je důležitý tento aspekt boje proti organizovanému zločinu. Zkušenosti z terénu nám ukazují, jak jsme slyšeli od několika vyšetřovatelů, soudců i výzkumníků, že eh, odnětí svobody je nejdůležitějším trestem, kterým je možné postihnout pachatele trestné činnosti, ale právě jejich majetek je pro ně nejdůležitější a využívání tohoto majetku pro společenské účely je velice zásadní eh, věcí. To znamená, že eh, majetek získaný trestnou činností je třeba zabavit těmto pachatelům a využít ho ve prospěch společnosti. Teď si poslechneme pana Pedra Gomese Pereiru, který je odborníkem na zpětné získávání a využívání eh, majetku eh, z Bazilejského institutu pro zprávu a řízení a bude hovořit o potřebě vytvořit novou evropskou legislativu, která umožní využití eh, těchto konfisk- tohoto konfiskovaného majetku pro společenské účely. Potom si poslechneme pana Iana Davidsona, který bude hovořit o zkušenostech ze Spojeného království, pokud jde o eh, identifikaci, nalezání a využívání a konfiskaci takovéhoto majetku. tyto informace budou také velice důležité pro naše zprávu. A teď už dám slovo panu Ferreirovi. Každý řečník má 15 minut k dispozici, takže prosím. Děkuji mnohokrát. Já jsem předsedou speciálního výboru. Omluvte mě, pane Pereiro. Máte 30 minut. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Já chci říct, že zdravím všechny dnes, všechny zde dnes přítomné. Jsem velice rád, že zde mohu prezentovat eh, výsledky a doporučení studie, která se nazývá Potřeba nové legislativy EU, která umožní majetek zabavený zločinným organizacím využít pro občanskou společnost a obzvláště pro sociální účely. Ehm, tato studie byla vypracována Bazilinským institut pro governance pro výbor LIBE. Na začátek bych rád říct, že institut je nezávislý think tank, který nemá lukrativní účely a který byl vytvořen ve Švýcarsku Balienské univerzitě. To se týče oblasti řízení a zprávy, té se velice zajímáme a rovněž se zabýváme problematikou boje proti korupci a e, prání špinavých peněz. Bylo to založeno v roce 2003 panem profesorem doktorem Markem Pietem a instituce je velice známý svými zkušenosti na, eh, v oblasti uh, poradenství a eh, procesu znovu získávání aktiv, dále právně a justiční spolupráce, mezinárodní a samozřejmě také v oblasti finančního vyšetřování, který má za cíl identifikovat majetek, eh, který pochází z trestních cílů. Samozřejmě je důležité, eh, se také zaměřujeme na boj proti eh, braničnými činy a trestními činy, které se s tím pojí. Rád tedy uvedu téma opětovného využívání zabaveného majetku pro sociální účely. Zde eh, bych eh, rád zmínil, jak tedy pracuje speciální výbor. Co se týče znovu získávání aktiv, je to proces, který se skládá ze čtyř etap. První etapa je preinvestikavní dní. Eh, věnuje se ověřování zdrojů informací tak, aby se určilo, zda došlo vůbec k trestnému činu. Druhá etapa, to je investigativní etapa, ta se týká sbírání důkazů a dalších důležitých elementů, aby se mohlo tedy říci, eh, kdo tedy přesně eh, se dopustil trestského činu. Zde se tedy jasně určuje, jaké byly produkty a nástroje zločinu, tak, aby bylo možné se obrátit na kompetentní justiční orgán, aby byl takovýto majetek zabaven a tím se vlastně ochránil majetek, který byl zneužit pro trest, účely trestného činu. Třetí etapa se týká občanskoprávního procesu a také samozřejmě procesu trestně právního. V této etapě se eh, tedy dochází k tomu, že jak si se opravdu zabaví, konfiskuje majetek. A ta čtvrtá poslední etapa se týká znovu využití takto konfiskovaného majetku. V tomto smyslu Evropská unie již má robustní systém smluv a rámcovních rozhodnutí, který se právě eh, věnují zpětnému získávání a využití aktiv. Nyní jde o to revidovat stávající rámcová rozhodnutí, abychom je lépe přizpůsobili eh, největším výzvám, kterým čelí členské státy. Avšak zjišťujeme, že v rámci procesu zpětného využívání aktiv nemáme další dva důležité elementy eh, tohoto procesu tyto amenenty jednak zpráva konfiskovaného majetku a jednak eh, jaksi finální využití takto konfiskovaného majetku. Krátce řečeno, zpráva konfiskovaného majetku je velice důležitá pro zpětné využití takovéhoto majetku, protože jakmile zabavíme majetek, tak je důležité, abychom dokázali zachovat jeho hodnotu. Cílem studie, o které jsem hovořil, tedy sociálního zneužívání zabavených aktiv, je to, jaký je tedy finální účel takto zabaveného majetku, jak se finálně využije. Komite Libe se tedy snaží, aby bylo možné využít zabavený majetek ve prospěch společnosti. Je třeba tedy vyvinout metodologii pro tento proces. A toto je samozřejmě důležité jak eh, pro členské státy, tak pro zástupce občanské společnosti. Hlavní výzva pro realizace eh, naší studie bylo to, abychom definovali, jak přesně, eh, nebo definovali přesně termín sociálního zpětného využívání a sociálních účelů. Toto zatím ještě dostatečně definováno není a e, uvidíme to během naší e, prezentace. Tyto definice jsou velice vágní v členských státech. To chápání je tam velice rozmlžené. Dále jsme analyzovali následující klíčové elementy. Za prvé, e, to se týkalo legálních značek členských států a dále jsme uh, analyzovali evropský rámec, který se týká zpětného využívání aktiv. Dívali jsme se tedy na stávající legislaturu, která existuje a která je využitelná pro zpětné využívání zabaveného majetku pro sociální účely. Rovněž jsme analyzovali evropský rámec a snažili jsme se tedy určit finální účel zabavených zabaveného majetku v členských států. Eh, co se týkalo eh, tedy legální stránky, snažili jsme se tedy definovat, jakým způsobem by se měla vyvíjet eh, užití zabaveného majetku. A dále jsme se snažili zjistit, jak by mohlo vypadat to nejlepší možné využití a snažili jsme se proto nalézt tematickou a zemědělskou definici. E, soustředili jsme se na zkušenosti některých členských států, které existují, i když přesně oni ještě nemají definici znovu využívání majetku pro sociální účely, ale jisté využívání tam již existuje. Eh, zjistili jsme se, že v tomto směru existuje celá řada rámcových rozhodnutí rady a zejména se to týká tedy právě zabaveného majetku, který sloužil jako nástroj pro trestné činy, či eh, který byl eh, výsledkem trestných, trestních činů. Evropská unie má celou řadu studií zpráv a také strategií, které se týkají využívání zabaveného majetku. E, souvisí to tedy se sociálními náklady, které sebou přináší organizovaný trestní, organizovaná členská činnost. Zejména se to týká e, špatného využívání lidských zdrojů a rovněž oslabování demokracie. Chtěl bych říci, že zde máme například zprávu o organizovaném zločinu na, v Evropské unii, kterou vypracovalo výbor Liby. A vy, paní předsedkyně, jste byla zpravodajkou této zprávy. Zde se říká, že znovu využívání zabaveného palitku pro sociální účely je dobrý přístup a je to dobrý přístup právě v rámci boje proti organizovanému trestnému činu. Eh, takovýto majetek je tedy majetek, který byl odňat eh, zločinecké organizace a jde o to, aby se využíval správným způsobem například ve prospěch sociálně-ekonomického rozvoje či právě v oblasti potírání eh, trestného činu. Nemáme ale tady jasné úpravy, které by se týkaly, pro co přesně se takto zabavený majetek použije. Na druhou stranu máme úpravu, jejíž cílem je lepší koordinace vnitrostátních právních předpisů v členských států, tak aby byly v souladu s tím, že že je tedy možné zabavovat majetek pocházející z trestného činu, či majetek, který byl využit jako nástroj pro trestný čin. Nemáme tedy společnou evropskou úpravu v tomto směru. Zde tedy každý členský stát eh, si toto musí sám nadefinovat ve svých vnitrostátních předpisech. Proto je důležité, aby členské státy spolupracovaly v této oblasti, ale na druhou stranu eh, vlastně jejich kooperace vyplývá z toho, jak si každý členský stát tuto svou oblast nastaví a jaké přesné definice zvolí. V této studii jsme analyzovali šest členských států. A což neměli jsme ani eh, vhodný čas, ani dostatečné prostředky pro to, abychom analyzovali situaci ve všech členských státech. Vybrali jsme tedy šest členských států, což bylo Bulharsko, Francie, Německo, Itálie, Spojené království, Španělsko, a e, ty země jsme vybrali na základě předem definovaných kritérií. Byly to tyto. Existence e, právních předpisů, které se týkají zabaveného majetku, existence institucí, které by se věnovaly zpětného využívání majetku, například speciální útvar vlády, dále legální systém členských států, a jeho respektivní politické organizace. Úloha těchto členských států v oblasti mezinárodních finančních transakcí, a to jak vnitro, eh, uvnitř EU, tak eh, mimo EU. Dále přístup k potřebným informacím a jejich aktualizace a dále diversifikovaná reprezentace těchto členských států v Evropské unii. Já tady se zmíním o všech těchto šesti výběrových kritériích a zejména se zmíním o Bulharsku a Německu. To jsou dva členské státy, které mají nejpokročilejší legislativu v oblasti zpětného využívání zabaveného majetku pro e, účely prospečné společnosti. Co se týče Benátské komise, tak Bulharsko se potýká s obrovským množstvím organizovaných trestných činů. Z tohoto důvodu bulharské konhány v minulých letech vyvinuly systém zabavování a konfiskace majetku a rovněž zprávu, systém zprávy takto zabaveného majetku. Oni se snažili nalézt efektivní způsob, jak potírat organizovaný zločin ve své zemi. V tomto kontextu již existuje speciální zákon pro eh, tedy majetek, který byl takto zabaven. Ten tedy eh, umožňuje zabavit a finálně konfiskovat majetek. Zde tedy majetek eh, musí být využíván pouze tak, jak je určeno v zákoně a rovněž je zde řešena otázka toho, zda nedochází k poškodování majetku. Zabavený majetek samozřejmě eh, přináší sebou velké náklady pro stát, protože stát samozřejmě musí tedy udržovat takto zabavený majetek. Bulharsko si zvolilo tuto cestu a to, že v zásadě Eh, se tedy snaží, aby tento majetek byl spravován řádným způsobem. Pokud je majetek zabaven, vlastník je potom stát, Tedy v současné době nemáme v Bulharsku predeterminaci definici takto zabaného majetku, proto aby byly využit eh, pro sociální účely. Máme zde návrh, návrh zákona, který chce eh, jít ještě dále. Je to verze z roku 2011 z května a tam se říká, že by bylo možné vytvořit správní mezioborovou radu pro zprávu zabaveného majetku, která by eh, fungovala pod zprávou ministerstva financí a v rámci které by se takto zabavený majetek používal pro humanitární účely, či by byl prodán. Dále máme v Bulharsku Národní združení eh, obcích, a to jsou organizace, které eh, nemají lukrativní účiny, dále tam jsou profesionální organizace a dále tam jsou eh, organizace, které jsou právě přizvány, pokud zasedá již zmíněná mezioborová rada. Dále chci podotknout, že eh, zde dochází k tomu, že eh, Bulharsko tedy spolupracuje s zástupci nevládních organizací a ty se také účastní zasedání vyše zmíněné rady. Máme zde tedy závrh návrha, návrh zákona a podle tohoto návrhu, aby byl vytvořen fond, který by spravoval takovýto majetek a e, pak by bylo možné využít majetek pro sociální účely, například by se financoval fond sociální podpory, či by se takto e, podporovaly malé a středně velké podniky. Sociální účely se v Bulharsku chápou různým způsobem. Například tam jsou aktivity, které vyvíjí stát ve prospěch společnosti a také velice často se i sociální účely chápou jako účely humanitární. Ve Francii došlo k reformě trestního zákonníka, bylo to v roce 2010, s cílem usnadnit zabavování majetku, který pochází z trestných činů. Pod dohledem francouzského ministerstva financí a justice se vytvořila zpráva a opětovné využívání zabaveného majetku. Je to tedy agentura, která je odpovědná za zprávu konfiskovaného majetku či ztraceného majetku. Vlastníkem a hlavním uživatelem a majetku je tedy stejná instituce, která potom majetek spravuje. Znovu zde máme otázku, jak spravovat majetek a jak co nejvíce snížit náklady, tak aby se co nejvíce zvýšila hodnota zabaveného majetku. Eh, změny ve francouzském zákonníku ovšem nemají jasná ustanovení pro to, jaký bude finální účel takto zabaveného majetku. Je důležité zdůraznit, že ve Francii již existují jisté procesy, a to v případě, že zabavený majetek pochází z obchodu s omamnými látkami. V takovýchto případech existuje speciální fond, který získává takto získávaná aktiva, ale nemáme tady právní ustanovení, které by umožnili zpětné využívání takto získaného majetku ve prospěch občanské společnosti či pro sociální účely. Je zde ovšem možné tento fond využít v rámci prevence drogové závislosti. Dále chci podtrhnout, že zejména v případě Francie se občanská společnost opravdu velice snažila v tomto směru. Je to tak, ten takzvaný případ bien, bien Maléky, který eh, z, vlastně dala do pohybu francouzská, eh, francouzské tuření Šerpa a také Toto bylo založeno v roce 2010. Šlo o to eh, zahájit antikorupční korupční vyšetřování, které se rovněž týkalo praní špinavých peněz. Zde bylo možné znovu zpětně využít za bavený majetek a tímto způsobem, pokud by to tady bylo možné, tak by se tím podpořila občanská společnost a nešlo by pouze o prevenci organizovaného zločinu, ale také o potírání závažného organizovaného zločinu. Co se týče Itálie, Itálie je dnes jediná země v Evropské unii, která má speciální zákony, které se týkají účelu alokace majetku zabaveného právě pro sociální účiny. E, italské zákon říkají, že určité typy majetku hlavně tedy majetek imobilie, ten nemovitý majetek, se eh, přenese na eh, jistý typ komunity, tedy do obce, kde byl ten majetek zabaven a ta obec či eh, regionální uskupení může využít takto získaný majetek. Dále v roce 2010 eh, se v Itálii věc, založila Národní agentura pro zprávu a alokaci zabaveného majetku, majetku, který pochází z trestného činu. Tato agentura může eh, rozdělovat eh, zabavený majetek pro účely společnosti, například pro regionální například do regionů v Itálii, tak aby byly využity pro sociální účely. Je důležité, že takovéto majetky zůstávají i nadále ve vlastnictví veřejných orgánů a takovýto majetek potom může být eh, je zpravován tedy třetími stranami, například občanskou společností či organizacemi, které nemají komerční účely. Chci říci, že italský model se soustředuje pouze na nemovitosti. E, ať, to, až jsou to tedy domy, statky či další majetek, který je nemovitý. Co se týče movitého majetku, či bankovních účtů nebo majetku, který by byl uložen ve finančních institucích, tento majetek jde do, národní, do tedy státní pokladny zůstává ve státní pokladně a není znovu využíván ve prospěch společnosti. Takto je nastaven italský model. Abych se vrátil k činnosti té agentury, kterou jsem zmiňoval, eh, tato agentura se vypracovává statistické údaje o využívání majetku um, právními osobami, právnickými osobami a do prosince 2011 agentura dokázala rozdělit 87,11 zabaveného majetku veřejným institucím, obcím a regionům. Agentura Eh, sleduje, jakým způsobem se využívají, se využívá ta majetek, který rozdělila, tak aby nedocházelo k tomu, že eh, majetek bude opět nějakým způsobem využíván organizovaným zločinem, že se organizovanému zločinu podaří infiltrovat tak to znovu přerozdělený majetek a zneužít ho. Eh, agentura má také eh, právo zrušit to eh, přidělení toho určitého majetku a to v případě, že má pocit, že majetek není užíván tím způsobem, jaký by užívat, užíván byl měl. Nyní přejdu k německému modelu. Německo, stejně tak jako Francie a Bulharsko, se soustředuje zejména na občanskoprávní povinnosti odsouzeného a jde o to, aby on tedy eh, dokázal eh, dostat veškerým svým občanskoprávním povinnostem. Eh, Německo je federativní stát a proto nemáme jedinou agenturu, která by spravovala takovýto majetek. Každý z jednotlivých spolkových zemí má svou vlastní. V případě Bádenska-Württemberska existují speciální jednotky pro zabavování majetku, které se skládají z členů justice a z členů policejních orgánů. Německý systém eh, nemá v zákonech umožněno znovu využívat zabavený majetek pro sociální účely. Zabavený majetek jde přímo do rozpočtu spolkové země, ve které byl vynesen první rozsudek. Zabavený majetek může být eh, využit pro jakoukoliv činnost, která eh, existuje naplánovaná v rozpočtu. Eh, ale existuje zde i sociální komponenta, ale není to jasně deklarovaný účel v zákoně pro využívání eh, zabaveného majetku. Jiná země, Brémy, eh, má zákonně zakotvené znovu využívání části takto zabaveného majetku. Zabavený majetek jde senátorovi, který má ve svém portfoliu justici a ústavní záležitosti a další část zabaveného majetku jde senátorovi pro práci ženy, mládež, zdraví a sociální záležitosti. Tímto způsobem se z majetku eh, financuje například eh, podpora eh, obětí obchodu s omamnými látkami či obětí nucené prostituce. Tento model tedy má v sobě komponentu, která umožňuje využít zabavený majetek pro sociální účely. Nyní Španělsko. Španělsko podobně jako Francie, Německo a Bulharsko nemá právní režim zprávy majetku a zpráva majetku se tedy určí v rámci každého jednotlivého rozsudku případ od případu. Hodnota španělského modulu spočívá v tom, že tady máme ústavní ustanovení, která dovolují, aby jakýkoliv občan eh, oznámil trestní čin, který je potom vyšetřován španělskými úřady. V tom případě by bylo možné, aby sociální společnost, aby občanská společnost mohla tedy využívat zabavený majetek například v rámci prevence organizovaného zloženu. A na závěr britský model. Zde existuje mechanismus, který se jmenuje Community Cash Work a zde zabavený majetek se znovu investuje ve prospěch obce. 95 tisíc liber eh, bylo takto využito ve prospěch různých projektů, které tedy přinášejí prospěch obci. Dál E, e, účely, e, konkrétní se potom konkrétně určují ve spolupráci s lokálními orgány. Účelem toho tedy je, aby eh, obce měly silnější hlas eh, a dokázaly eh, lépe zasahovat do způsobu, jakým se zabavený majetek reinvestuje a aby zabavený majetek byl reinvestován na lokální úrovni v obci a v sousedství obce. Co se týče tedy Irska zde máme takzvanou Abad Group. A zde došlo k příkladu, že společnost zaplatila 5,6 milionů liber šterlinků, což byla hodnota peněz, které získali vlastně z korupčních zdrojů. A tyto prostředky se vynaložili pro potírání nezaměstnanosti mládeže. Zde opět se otevírá tato otázka, že máme tady komponentu využití prostředků pro sociální účely, ale zabavený majetek je i nadále pod zprávou státu. A na závěr, když mám pouze minutu a půl, stávající úpravy tedy jasně neříkají, jakým způsobem se má majetek, který byl zabaven, využít té, co byl konfiskoval. Sociální nové opětovné využívání není tedy e, praktikou, která by existovala ve všech členských státech. A proto je tedy potřeba, abychom diskutovali o výhodách toho, když e, dokážeme zabavený majetek zpětně využít pro sociální účely. A to proto, e, že toto již vyzdvihla výboj regionu Evropské unie, který jasně říkal, že právě obce nejvíce platí eh, v případě, kdy dochází k organizovanému zločinu a proto je důležité eh, kompenzovat obce za takto nesené základy. Zpětné využívání zabaveného majetku pro sociální účely dovoluje eh, lokálním autoritám, které byly jak si nějakým způsobem měl na ně negativní účinek eh, organizovaný zločin, dovoluje jim tedy nějakým způsobem vyvážit tento negativní účinek. Proto je důležité, abychom navýšili proaktivní přístup z strany občanské společnosti eh, v rámci prevence a potírání organizovaného zločinu a na tento účel by takto zabavené prostředky rovněž mohly být využity. Rád bych ještě zmínil jako příklad proaktivního potírání ze strany občanské společnosti a příklad toho, jakým způsobem uh, by bylo dobré, nebo jaké výhody plynou z toho, že se dokážou využívat zabavené prostředky pro sociální účely. Je to případ, ke kterému došlo ve Španělsku. Zde došlo k jakési lidové akci, kterou zorganizovala součas občanská společnost. A tam šlo o vyšetřování případu praní špinavých peněz, ke kterým došlo ve souvislosti s rovníkovou Gvínejou. Zde jsme zjistili, že skutečně došlo ke zpětnému využívání a cílem bylo podpořit občanskou společnost, aby se zvýšila její participita, zapojení účast a aby se zvýšila její demokratické principy ve státu a tímto způsobem se opravdu zajistilo lepší zapojení občanské společnosti právě i do prevence a potírání organizovaných trestných činů. chci pouze říci na závěr. Rád bych se dochnul veškerých tady těch bodů, které tady mám. Definice. I zde jsou ještě nedořešené otázky. Máme tady zejména hmm, nedořešené věci, které se by se týkaly mimo justičních smluv. Za to budou tedy privátní smlouvy mezi státem a fyzickou osobou, eh, které by určovaly, jakým způsobem by bylo možné zpětně využívat eh, zabavené prostředky. A dále tady neřešená oblast eh, přeshraniční kriminality. Je třeba určit, která obec byla jaksi obětí a te, pak se tedy určí, pro koho by se mohly využít konkrétně zabavené prostředky. Toto jsou ještě otevřené otázky, jakým způsobem se do toho zapojí stát, jakým způsobem stát bude určovat, kam zabavené prostředky poplynou. Nyní doporučení. Vypracovali jsme čtyři doporučení. Za prvé, vypracovat koherentní a transparentní procesy pro zpětné využívání zabaveného majetku. Směrnice by mohla určovat, za jakých podmínek by členské státy měly využívat zabavený majetek pro sociální účely například určitá částka eh, by byla věnována každým členským státem pro využívání pro společnost, to by byla jistá možnost, a byla by to taková ta částka, která by právě nesloužila pro kompenzaci eh, obětí, No tak tato částka právě by mohla být věnována pro sociální účiny. Druhé doporučení by bylo vytvoření databáze, která by v sobě zahrnovala veškerá zabavená aktiva. Tato databáze by využila členským státům mít více flexibility v tom, jak určí způsob pro využívání zabaveného majetku. Eh, rovněž by bylo důležité tam mít eh, zachycené veškeré statistiky, které by eh, poskytovaly členské státy a které si členské státy v této oblasti již vedou. Toto doporučení by bylo jakési navýšení již z funkcí, které existují v rámci agentury jednotlivých členských států, které se by zabývají zpětným využíváním majetku. Další doporučení vytvoření Evropského fondu pro zpětné využívání zabaveného aktiv. Zde by bylo tedy důležité, aby určitá částka eh, z veškerých zabavených aktiv eh, byla přesměrována do tohoto fondu a ten fond by je využíval pro evropské projekty se sociálním aspektem, a to jak eh, v uvnitř EU, tak mimo EU, protože si musíme uvědomit, že aktivity organizované zločinu se neodvíjí jenom uvnitř hranic EU, ale také mimo hranice EU. Další doporučení vytvořit evropskou radu Evropský útvar pro zpětné využívání majetku. Eh, zde by eh, se monitorovaly veškeré případy, které mají přeshraniční charakter. A toto by zajištilo výměnu informací mezi členskými státy. Vít Výhoda vytvoření takovéto evropského útvaru by bylo to, že bychom měli harmonizovaný přístup k tomuto tématu, tedy ne pouze koordinovaný. A když říkám téma, myslím tím využívání zabaveného majetku pro sociální účely. Děkuji. Děkujeme mnohokrát a nyní dáme hned slovo panu Janu Davisnovi, který je národním koordinátorem anglické policie, který bude hovořit o britské zkušenosti v oblasti identifikace a vyhledávání Eh, majetku stresné činnosti. Máte k dispozici 15 minut, prosím. Děkuji mnohokrát. Dobré ráno, dámy a pánové. Eh, není mnoho času, takže budu... Eh, jsem vysoce postaveným představitelem, nyní mám na starost Anglii, Wales a Severní Irsko Podporuje svého hlavního konstábla, který vlastně držitel, který spravuje celé portfolio a vede tedy celostátně ve Spojené krásy tyto snahy. Jde tedy o eh, výtěžky z eh, trestné činnosti, ze špraní špinavých peněz, o identifikaci a podporu osvědčených postupů v celé řadě aspektů finančního vyšetřování, včetně praní špinavých peněz a trestních aspektů. Jsem také rádím koordinátorem pro eh, devět místních týmů, regionálních týmů pro zpětné získávání výnos, výnosu z trestné činnosti s tím, že jejich, činnost, jejich úkolem je bojovat proti organizovanému zločinu i přeshraničnímu identifikovat a konfiskovat výnosy z trestné činnosti. Dozoruje také 40 policejních sborů v Anglii a Walesu a celou řadu z nich ve Skotsku. Jak jistě víte, právní systém ve Skotsku se výrazně liší od anglického a velšského. E, tyto systémy nejsou, tento systém tedy není navázán na anglický systém e, zpětného získávání e, majetku z trestné činnosti. Dnes si tady srovnáme anglický a skotský model, protože z toho lze vyvodit některé závěry a ponaučení. Eh, ta nejlepší z obou, z obou režimů, jak dále rozvíjet tedy eh, naše mechanismy pro eh, znovu využívání prostředků, zabavených prostředků trestné činnosti. Vycházíme nejenom z teorie, ale také z praxe a z, z více leté zkušenosti. Doufám, že se mi podaří identifikovat jak negativa, tak pozitiva, co se mohli ponaučit z naší zkušenosti. Nejprve provedení do tématu stručně britská legislativa, různé způsoby, jak zabavovat aktiva. Jednak je zde eh, fáze konfiskace, eh, určitě tento zabavení majetku, to jistě znáte. Dále máme možnost eh, v právní té pravomoc zabavovat hotovost nad tisíc liber, což může být paralelně s trestním řízením ale je to velmi užitečný způsob, jak rychle zabavit prostředky hotovosti trestné činnosti. Kromě toho můžeme zabavovat majetek či hotovost bez obvinění. Eh, to může dělat eh, agentura pro eh, potírání vážné, vážné organizovaného zločinu, obvykle, obvykle do toho zasahuje policie. Dále soud může nařídit zabavení majetku z jakéhokoliv důvodu, který soud shledá platným, pokud tady byl tento majetek využit při spáchání trestného činu. Například pokud někdo prodává drogy z auta na ulici, nějaký drobný obchodník, policie může zabavit tento, toto vozidlo a může být dáno k dispozici pro komunitní účely. Toto jsou tedy dodatečné možnosti konfiskace a jsou využívány velmi dobře, velmi účelně. Samozřejmě eh, se to um, omezuje na případy obvinění. Ta konfiskace v tomto případě majetku je možná pouze, pokud ten, eh, to, ten dočený jednotlivec se, se věnuje už dlouhodobě trestné činnosti. V, v Anglii a Velsu ne vždy je situace zcela eh, jasná, respektive rozdělení tady těch zabavených prostředků ehm, je takto členěn. Celka 50% se zachová ministerstvo vnitra, asi 20% regionální eh, týmy, které já koordinuji. Zbytek, eh, zbytek využívá Tady 50% tady využívá ministro, ministerstvo vnitra a tyto prostředky se neužívají ani pro komunitní účely, ani pro potírání organizovaného zločinu. Tam, kde došlo k zabavení hotovosti, tak opět 50% si ponechá ministerstvo vnitra, zbytek vyšetřovatele zapojí do, toto, do tohoto případu. E, pokud je o konfiskace NCB, tak tam 18,75% e, dostávají vyšetřovatele, 18,75% dostává hlavní e, no, vrchní tedy státní zástupce, 12,5% dostává, dostává, dostávají soudy toto členění se uplatňuje bez jakékoliv analýzy eh, nákladů. Patrně eh, při korektnějším rozdělení by daleko větší podíl dostával Graničina v trestném eh, řízení. Myslím si, že bylo dobré se zanalizovat, proč přesně se tolik a tolik dává kterému státnímu úřadu. Myslím, že analýza toho, jak prostředky využívat ke zlepšení našich výsledků, by mohla dále podpořit naši činnost. Nyní, jaká jsou tedy pozitiva anglického modelu? Eh, samozřejmě eh, je zde eh, pobídka, jakási odměna za zabavení co nejvíce aktiv, nejvíce majetku. Ty prostředky, ty výtěžky se využívají také k financování míst vyšetřovatelů a podobně. Finanční vyšetřovatelé zde samozřejmě nejsou pouze pro řešení případu organizovaného zločinu, ale řeší také jiné, jiné případy, například eh, vražde jinou závažnou trestnou činnost. Pokud je o uh, uspořené náklady, to je obtížné kvantifikovat, ale může to být jak ve finanční rovině, tak eh, v rovině jak se, výsledku naší činnosti. Dále podpora veřejných rozpočtů, to je samozřejmě jasný přínos, může to mít i jaksi negativní dopad. A pokud je o financování, respektive o část, kterou si ponechá ministerstvo vnitra, to, tedy takto funguje, není to stále transparentní. Dále, pokud je o negativa tohoto modelu, je zde pokušení zaměřit se na případy, kde snadno, tedy bude snadné zabavit majetek, spíše na ty, které, na ty, které přestojí největší hrozbu. Musím říci, že potenciální hodnota možného zabaveného majetku by neměla být hlavním kritériem pro rozhodování, koho budeme vyšetřovat, které případy. Dále Eh, pokud zahrneme tyto zabavené částky do základních rozpočtů různých eh, organizací, znamená to, že je třeba vždy dostáhnout určitou objemu zabaveného majetku, abychom měli pokryté rozpočty. Zrovna včera jsem byla ministerstvu eh, vnitra a finanční ředitel ministerstva vnitra se neustále táže, kolik letos vyděláme na těchto případech, protože rozpočty jsou není omezené. Orgány na trestném řízení si musí neustále uvědomovat, že jejich hlavním úkolem je řešit to, co představuje největší hrozbu pro společnost, ale e, bohužel tedy toto e, není vždy evidentní právě kvůli systému zabavování majetkového e, využívání. Dále je zde určitá negativní tedy kultura, kdy finanční vyšetřování se považuje jako něco, co má proběhnout až po dokončení toho vyšetřování. Já si myslím, že kdybychom se zaměřili více na aspekt finančního vyšetřování, tak bychom učinili více pro spravedlnost, eh, zaměřili se ne pouze na zabavování toho majetku. A bohužel eh, ve Velké Británii tady ta změna mentality je pomalá, nicméně probíhá a to je pozitivní. Samozřejmě toto riziko se zaměřím především na eh, možnost zabavovat prostředky není nové. Tady vidíme citát, co se může nepovést, pokud zvolíme chybný přístup. Jde o citát z Krisa Metrise. Eh, který říká, že orgány činné v trestném řízení musí být velmi opatrné v tom, jakým způsobem se ty prostředky zapracovávají do rozpočtu státních organizací. Pokud nebudeme eh, opatrní, tak eh, nakonec budou finanční ředitel rozhodovat o tom, co vyšetřujeme. Nebude to vedeno rozvednými informacemi, ale jinými hledisky a tak toto fungovat nemá. Dále Jeffrey Robinson ve své knize The Laundryman, již v roce 1994 upozorňuje na existenci stejného rizika, že tady pokud se budeme hnát za penězi a majetkem, které můžeme zabavit a ne za zločince. Není to v pořádku. ve Velké Británii dokonce někdy um, naši vyšetřovatelé mají i osobní e, finanční e, cíle, to je prozavovaný majetek. Kdybychom to takto měli stanovení všichni, tak bychom přišli o práci. Kromě toho nejsou využívány maximálně příležitosti, které skýtají jednotlivé nástroje pro vyšetřování finančních deliktů. Kromě toho hrozí, že tedy se ztrácí, že se ztrácí, ztrácí jaksi etický, etické hledisko v organizaci vyšetřování. Dále stanovení kritérií pro prioritní skupiny a jednotlivce, na které se máme zaměřit ve vyšetřování. E, náš model ukazuje, náš systém ukazuje, že minimálně 30 členů organizovaného zločinu eh, neakumuluje majetek, ale eh, získané prostředky okamžitě utratí, takže se nemůžeme zaměřovat pouze na bohaté jednotlivce, kteří mají velký majetek. Toto není směrodatné, protože ti to nejsou nutně ti nejnebezpečnější. Eh, britská legislativa pro, proti praní špinavých peněz je dobrá, ale nevyužíváme ji dostatečně, protože částečně tady jsme právě propadly té hombě za zabavání majetku. Pokud toto vše není jasně, toto vše také musí jasně auditováno, musí být stanoveny sankce při zneužití prostředků. Skotský model byl vždy jiný a i nadále jiný. Před rokem 2010 se veškeré zelené prostředky vracely do um, obcí a měst um, na různé preventivní uh, akce uh, pro mladé zejména na které měli odvést od případného páchání trestné činnosti. A byly zde také tlaky ve Skotsku začít využívat tuto hotovost, tyto prostředky stejně jako v Anglii, ale zatím se těmto tlakům ve Skotsku odolalo. Tady vidíme některé případy toho, jak se využily ty prostředky na různé komunitní činnosti, například eh, fotbalové týmy pro dívky nebo eh, basketbalové týmy pro děti a mladé. Eh, toto skutečně jsou velmi účinné preventivní prostředky, jak zabránit kriminalitě mladých, eh, to samozřejmě vítáme. Skocí model také svá, má svá pozitiva a negativa. Eh, jednak ty prostředky, ten výtěžek často jde na preventivní akce v, tam, kde jsou nejvíce potřeba, například v chudých zónách. To je chytrý politický přístup. Kromě toho, protože se veškeré zabavené prostředky vracejí zpět do obcí a měst, tak zde neexistuje tedy povídka pro organičné činné v řízení, aby se zaměřili na samozřejmě nejvíce zabavování majetku. Eh, ovšem tento model má i svá negativa. Eh, Skotsko, eh, musíme říci, se zaměřuje samozřejmě na organizovaný zločin, má proto centrální pracoviště, a také v Edinburgu má velmi dobré pracoviště. Tato pracoviště jsou velmi kvalitní, ale vzhledem k tomu, že se ty zabavené prostředky využívají pouze pro komunitní eh, činnosti, tak jsme eh, zjistili ve Skotsku, že eh, investice do míst, odborníků místních na, v místních týmech nejsou až tak velké, že trošičku chybí zejména například finanční vyšetřovatele v místních týmech kvalitní. Domníváme se, že a řekli jsme jasně, že na stovku um, operativních um, policejních pracovníků měl existovat jeden odborník na finanční vyšetřování. Eh, ve Skotsku tady tyto kapacity jsou omezené, takže předpokládáme, že i nejsou eh, identifikovány všechny příležitosti k vyšetřování. Eh, ve Skotsku je možné tedy identifikovat oblasti, kde dochází k nejvíce trestné činnosti, ale uplatňován preskriptivní či, přístup v tom, jak se mohou využívat zabavené výtěžky z trestné činnosti. Takže Aspoň v tomto je ten systém jednoznačný. Nezlapte se, ale pokud byste měl trochu zpomalit. <laughs> Takže jak má Takže se začaly prostředky využívat pro komunitní, uh, komunitní účely, znamená to, že se může také Tady pokud by se přestaly věžové prostředky pouze na komunitní účely, patrně by se zvýšil objem zavolených prostředků. Uvidíme, jak to nakonec ve Skotsku eh, dopadne. V každém případě, jak to cílený eh, přístup eh, přináší jistotu, že prostředky budou vynaloženy, vynaloženy na ten předem odsouhlasený účel. Takže anglický model, abychom tady vyvodili určité závěry, anglický model má své výnosy. Je pravda, že vláda často chce být eh, perspektiv, perspektivní, pokud jde o to, na jaké účely se prostředky mohou využívat, ale musí také eh, vysvětlit, eh, na jaké účely používá sama ten díl, který připadá jí. Je pravda, že není celá řada orgánů v trestní justici již je závislá na objemech zabavených prostředků, že jsou součástí jejich rozpočtu a chce se udržet stabilní rozpočty. Ve Skotsku skotský model má jasné Eh, přínosy pro obce a města, pro komunitní činnosti, což snadno, vidí, což snadno viditelné pro veřejnost. Eh, výstupy eh, co do objemu zabavených prostředků nejsou stejné jako by odpovídalo našim cílům, zejména zlepšení důvěry veřejnosti v naši schopnost řešit organizovaný zločin a, a také Eh, pocit mezi tedy mm, organizovaným zločinem, že jsme schopni efektivně potírat, eh, protože je pravda, že pokud eh, provedeme jednu akci proti většímu bosovi, má to větší dopad než velký zabavený objem hotovosti od drobných Eh, drobných nelegálních eh, obchodníků, když samozřejmě obojí má svůj význam. Eh, dále finanční vyšetřování, vyšetřování finančních deliktů samozřejmě má významný dopad v Anglii. Někdy tedy nevyužíváme naprosto maximální měrou disponibilních kapacit. Um, oba režimy, anglický a skotský, mají svá pozitiva, které možné propojit. Domnívám se, že hlavním principem mělo být to, že prostředky se mají stoprocentně buď dotace na komunitní účely, anebo na eh, financování činnosti vyšetřovatelů. Eh, samozřejmě tyto obě investiční oblasti musí být nějak vyvážené. Dále eh, využívání těchto prostředků by mělo být pečlivě kontrolováno a ty prostředky měly být využívány na potírání toho, co představuje hlavní hrozbu a ne pouze na získávání co největšího objemu zabaveného majetku a prostředků. Také bychom mohli investovat do vzdělávacích programů tak aby se celkově zlepšila kvalita vyšetřování eh, a naše schopnost eh, provádět zákon. Pokud se eh, zabavené prostředky zahrnují do rozpočtu, do základních rozpočtů, je to problematické. tak bychom si měli uvědomit potřebu specializovaných vyšetřovatelů v rámci našeho obecného přístupu a myslím si, že nějaké určité základní investice do této oblasti bychom měli ošetřit. Eh, takže je třeba si uvědomit, že eh, pokud eh, hlavním jak se motorem činnosti je snaha získat co nejvíce prostředků, má to i svá negativa. Myslím si, že v obou systémech, které existují, dobré způsoby, jak se ty prostředky využívají. V ideálním případě by se to nemělo vracet do státního rozpočtu, ale i tedy na komunitní účely nebo na zlepšení efektivity vyšetřování trestné činnosti. Bohužel ne vždy jsou prostředky využívány takto na nejlepší účel. Grazie, signor Davison. Allora, adesso prima di avviare il dibattito. Takže já vám mnohokrát děkuji, pane Davidsne, ještě než otevřu diskusi, tak dovolte, abych také řekla několik vlastních připomínek k tomu, co říkal pan Pereira o potřebě eh, tento majetek využívat opětovně pro společenské účely. Já bych chtěla zdůraznit, že Evropský parlament eh, právě v této době se věnuje směrnici o konfiskacích, o zabavování, ale musíme zdůraznit, že návrh komise bohužel tam nemá vůbec žádné ustanovení, které by se věnovalo konkrétně z opětovnému využívání takového majetku. Paní Bolsolini a ostatní kolegové z výboru Libe a já sama samozřejmě velice eh, usilovně pracujeme na tom, abychom eh, tento závažný nedostatek napravili. Zaznělo tady také to, že eh, pro zprávu, zprávu takového majetku stojí obrovské prostředky. Třeba u nás doma v Itálii mě kontaktovala celá řada společnost a zastupců zpráv, eh, které si stěžovaly na, právě na tohle a podporo, podpořilo to i to, co mi řekli správci těchto aktiv, státní správci, eh, kteří si také stěžovali na to, že vlastně nemohou tento majetek speněžit eh, a to musíme brát v úvahu. Možná je pravda, že bychom si měli brát příklad, inspirace těmi nejlepšími právními předpisy z jiných členských států. A tady bych právě zmínila svoji vlastní zemi abychom se vyhnuli tomu, že bychom opakovali chyby, ke kterým již došlo jinde a abychom napravili takovou situaci, kdy, kdy skutečně je třeba nějaké zlepšení. A teď už dám slovo panu Jakolinemu na dvě minuty, aby zahájil diskusi. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud jde o toto téma konfiskace, zabavování a tak. Eh, tomuto tématu se věnovali oba dva naši řečníci ve svých prezentacích a já si myslím, že je zcela jasné, že aby parlament schválil navrhovanou směrnici, to tady nemusíme zdůrazňovat. Někdo už, několikrát už tady vlastně zaznělo, že existují různé modely, jako třeba ten italský model, španělský model a tak dále, a ty si jistě zaslouží naše pozornost. Nicméně vzhledem ke zkušenostem z těchto členských států a ke stále větší roli, kterou hraje zabavování majetku, a to z nadnárodní přeshraniční trestné činnosti, eh, majetku získaného z praní peněz a organizované trestné činnosti, tak co přesně by orgány EU měly udělat? Já si myslím, že je potřeba, abychom si definovali společně eh, společně odsouhlasený text nějaká pravidla pro využívání takovéhoto majetku pro společenské účely, tak aby, když bude nějaký majetek, nějaká aktiva e, získána nějakým členským státem, zabavena, tak abychom věděli, co dělat. Myslím si, že se musíme zaměřit na to, e, jaký krok můžeme v tuto chvíli udělat, pokud jde o právní předpisy a jak můžeme pokročit v oblasti boje proti trestné činnosti prostřednictvím legislativy. Pokud jde o zabavování, o konfiskace, jaké kroky si myslíte, že bychom určitě měli učinit, abychom účinněji bojovali s trestnou činností? Děkuji, pan Newton Dunn. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, eh, paní předsedkyně. Já bych chtěl ujistit oba dva řečníky, že ačkoliv eh, řada našich kolegů je v jiných výborech, tak to všechno, co jste tady řekli, tak je samozřejmě hodnotné a my to předáme a využijeme to při naší další práci. Takže prosím, to, že jsou tady prázdné lavice, tak to nemá až tak veliký význam, ačkoliv mi líto, že jsou tak prázdné. Nejdříve k panu Pereirovi. Chci se zeptat, jestli existuje nějaký mezinárodní mechanismus pro to, eh, jak se rozhodovat v případě, že jsou zabavené eh, majetky nějakého nadnárodního gengu, jak s tím tady eh, naložit, nebo jestli prostě se dvě vlády potom přetahují o to a řeknou si, že třeba 50% půjde do tohohle státu a 50% pro tamtoho státu. Takže by mě zajímalo, jestli nějaký takový mechanismus existuje, protože my víme, že přeshraniční mezinárodní trestná činnost skutečně je velice rozbujelá. A další otázka eh, je, že vím, že se může leda co spokazit, takže bych poprosil nějaký nejhorší špatný příklad, eh, příklad toho, že se něco nepovedlo, nějaká taková noční můra, něco, na co bychom se měli zaměřit, protože to by určitě bylo eh, zajímavé pro nás, abychom to lépe pochopili. A zajímalo by mě, jestli jste se také zaměřili na Spojené státy, protože vaše studie se věnovaly spíše evropským státům, takže by mě zajímalo, jestli máte zkušenosti z USA. A teď pro pana Davidsna. My oba dva jsme eh, sdílíme stejný mateřský jazyk a já vím, že jste každé slovo pečlivě vážil a teď by mě tady zajímalo, jestli bychom se mohli třeba i jindy sejít společně, abych se o tom dozvěděl více. Vy jste říkali, že ti eh, zločinci velice často ty majetky, ty peníze utrácejí velice rychle. Ale jak? Protože šampaňského za stolik nevypijete. Uh, a oni si samozřejmě nekupují tady eh, domy a auta, protože ty jim můžou zabavit. Takže co s těmi penězi vlastně dělají eh, tito zločinci? To by mě zajímalo. A další otázka. Myslím si, že minimálně dvakrát jste hovořil o panu Chrisi Medrsovi. Já jsem si ho vygoogloval, abych zjistil, eh, co si od něj mohu přečíst, ale nenašel jsem ho. Možná jsem to jméno úplně správně nepochytil, takže by mě zajímalo, jakou knihu bych si od něj třeba mohl přečíst. Děkuji, Bile. Pokud dovolíte, tak já bych vám už v tuto chvíli odpověděla ohledně toho, co se děje s penězi eh, těchto zločinců. Vyšetřovatelé eh, před časem v Bruselu nám řekli, že v třeba italské gengy eh, třeba nakoupili 20, utratili 28 milionů Eh, eur a utratili to během 4 hodin za nemovitosti, za domy, takže zdá se to skutečně utratit velice rychle. Další. Děkuji, paní předsedkyně. Já mohu dát další příklad. Viděl jsem, viděl jsem reportáž eh, nedávno na francouzských, francouzské televizi. Eh, mafie půjčuje za lichvářské úroky chudým, kteří potřebují peníze. Takže vlastně takto představuje náhražku za banky a tím také získává moc nad obyvateli v celé řadě zemí. Je to opravdu hanebná situace. A chci se omluvit prvnímu řečníkovi, panu Pereirovi, že jsem se bohužel nemohla vyslechnout jeho vystoupení, protože jsem eh, musela současnit jiné schůze, ale moje spolupracovnice eh, mi to zaznamenala. A ráda bych tady položila otázku panu Davidsonovi, Doufám, že mi bude moci odpovědět. Zná nějaké příklady, například eh, s panem království, pokud je o zabavení majetku v případě eh, nikoli v případě tedy eh, odsouzení v trestně právním řízení, ale v občanskoprávním řízení, abychom věděli, zda podezřelý za to případně třeba se ukáže, že je bez viny. Eh, protože eh, v některých delegacích eh, máme nebo máme rozdíly mezi národními delegacemi, jak v radě, tak v parlamentu u tohoto konkrétního tématu. A ještě bych se připala k paní Alfano, skutečně velmi litujeme toho, že návrh komise neobsahuje žádné návrhy v tomto Eh, v tomto ruchu to znamená, na jaké účely se může využívat zabavený majetek, to je mezera, kterou eh, v podstatě my to vnímáme, že to je takový poloviční návrh, polovičetý návrh komise, protože účel, za jakým je možné využívat zabavený majetek, to je velmi důležitý aspekt. Tak eh, a nevím, zda komise a rada budou ochotné přistoupit na to, co navrhne parlament v této věci. Děkuji. Děkuji, paní Matěje. Nyní paní Weiler na dvě minuty. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve bych se chtěla vrátit k návrhu komise. Já v tom v podstatě problém nevidím v tom, že parlament by ten návrh doplnil tím způsobem, jak jsme se to nyní dnes doslechli, a totiž, aby tam byly decentrální sociální projekty, protože ty jsou velice vhodné pro to, aby zamavená aktiva, peníze, Eh, majetek nemovitosti, se využili na práci přímo na místě. My bychom prostě mohli návrh komise obohatit, často jsme takto již postupovali. Mám doplňující otázku k tomu, co řekl kolega Dan. On se ptal, jaké jsou zkušenosti v USA a já se chci zeptat, zda existuje nějaká, eh, nějaký útvar v rámci OSN, který by se tomuto věnoval dovedla bych si představit, že někteří zločinci eh, nemají sílu ani v Evropě, ani v Americe, že prostě oni eh, bydlí někde na nějakých vzdálených eh, ostrovech a veškeré zločinecké transakce vlastně provádí pomocí internetu. Existují nějaké organizované struktury, které by se této věci věnovaly? Druhá otázka. Vím, že v Německu často trvá velmi dlouho, než je proces ukončen, či v takové fázi, kdy je možné s zabaveným majetkem něco dále dělat. E, zažili jsme to i v Itálii, tam momentálně existuje takový určitý neurčitý stav, majetek je zabaven, ale úřady nemohou s tímto majetkem e, operovat, protože by museli majetek vracet v případě, kdyby e, proces u soudu dopadl, abych to tak řekla, pro stát negativně. Máte nějaké informace o tom, jak dlouho e, to konkrétně trvá? Jaké tam jsou překážky? Například, když proces trvá déle než rok, tak z mého pohledu je to jistě rovněž problematické. Děkuji mnohokrát. A poslední řečník, prosím, paní Gasolini. Dvě minuty. Děkuji mnohokrát. Já bych se chtěla omluvit za to, že jsem tu nebyla hned od začátku, ale to, co jsem si stačila poslechnout, bylo velice zajímavé a velice vyčerpávající. Vy jste toto téma probrali skutečně ze všech možných úhlů a z toho mám velikou radost, protože já mám stejné obavy jako eh, ty, které vyjádřila naše paní předsedkyně a ostatní kolegové, kteří hovořili přede mnou. Já budu hovořit o italském právním systému. Itálie tato témata řeší už eh, řadu let, protože jak všichni eh, víte, všichni víte proč máme tyto zákony, A já si myslím, že Itálie má takovou agenturu pro konfiskované eh, majetky, které eh, a tyto předpisy jsou mnohem lepší než v jiných členských státech, protože máme už mnoha leté zkušenosti a můžeme zabouvat i velice rozsáhlý objemný majetek. Eh, ten majetek je různé povahy, nejsou to jenom velké budovy třeba. Mohou to být i jaksi méně rozměrné, méně rozměrná aktiva. Někdy se říká, že se to těžko potom znovu využívá, ale eh, někdy je to naopak. Právě třeba i ten majetek menšího rozsahu se potom lépe využívá pro společnost. Další věc je, že v Itálii konfiskace eh, se nejdříve poprvé eh, tady zmiňovala Eh, v 80. letech 20. století, kdy tedy autor eh, těch prvních předpisů byl zabit mafií a až teprve poté jsme se začali touto obavou, eh, tímto tématem zabývat. A až teprve teď se hovoří o sociálním využívání tohoto majetku. Takže bylo poměrně dlouhé období, kdy jsme měli právní předpisy pro zabavování, ale ne pro využívání pro společnost. A to potom vysílalo takový eh, negativní signál, protože ten majetek se zabavil, ale ztrácel hodnotu postupně, potom se nevyužíval, eh, docházelo k jeho ničení a tak dále. A já si myslím, že italská zkušenost se tady dá velice dobře využít, eh, aby nám pomohla, aby mu pomohla urychlit rozhodovací proces v jiných členských státech nebo v EU. Myslím si, že tyto zkušenosti by měla vzít v úvahu i komise ve svém eh, návrhu, protože my víme, jak důležité je opětovně využít takový majetek. Ještě další věc, která je velice důležitá, eh, to je ta databáze, o které se hovořilo, ale myslím si, že by bylo důležité vytvořit i takový nějaký fond, který by do kterého by eh, mohl spadnout majetek, který se těžko znovu využívá. My jsme vždycky tady proti mm, přímo prodeji zabaveného majetku, protože potom eh, mafie velice snadno ho získá zpět, ale myslím si, že část tohoto majetku se určitě prodat dá, tak aby finanční prostředky získané z toho prodeje mohly jít do takového fondu. To si myslím, že by mělo také své výhody. Samozřejmě, že to eh, využití by mělo být výhodné z hospodářského hlediska, ale je tady také etická stránka, která je velice důležitá, protože mafie nesmí mít možnost potom prohlásit, že ten majetek, který, eh, který jsme zabavili, byl produktivně využíván, když ho vlastnili oni, ale potom, když se zabaví, tak už je spíš jenom takovým břemenem pro obec nebo město, když ho vlastní stát. A myslím si, že to je velice důležité. Děkuji mnohokrát, paní Bosolino. A teď dáme slovo opět našim hostům. Gomes, pan Gomes Pereira, tři minuty. Děkuji, budu co možná nejstručnější. Co se týče těch mezinárodních mechanismů, tady byla ta otázka, zda existuje nějaký mechanismus pro zabavování a pro zpětné využívání majetku. Existují mechanismy, ale to je na bilaterální úrovni. Existovalo to v rámci komise OSN proti korupci. Tady byla takový intenze, takový záměr a chci říci, že Evropská unie se toho účastní, to umluvy eh, OSN proti korupci. Evropská unie je tedy signatářem této umluvy ale e, zůstává to na bilaterální úrovni, aby každé e, ze, každý ze států, aby státy tedy mezi sebou si rozhodli, jak to přesně upraví, ale toto existuje. Co se týče toho takového toho scénáře, toho obtížného, taková ta noční můra, ty také existují. Například existuje případ, kdy se zabavil majetek, bylo to velké množství peněz a bylo to v řádu e, miliard dolarů. A toto vše se dalo do investičního fondu a otázka je, jak stát spravuje takovýto investiční fond. Stát nemá kapacitu pro to, nemá specializované techniky, odborné pracovníci pro to, aby investoval do akcí a dalších trhů. E, zločinci rychle získávají peníze, rychle vydělávají peníze, vydělávají peníze pomocí e, jednotlivých věcí, jedinečných. Například já znám případy, kdy osoba, která měla e, zabavený majetek, si vytvořila zoologickou zahradu a já říkám, že investiční technik, například soudce, vyšetřovatel, ví on přesně, co všechno je třeba pro žirafu, pro lava, ví přesně, kolik to stojí mít v zahradě si držet lva, žirafu a další zvíře Tedy já říkám, co se týče zprávy takového toho majetku, a vy jste tady říkal, hovořila o italském modelu, já znám kolumbijský model, ten má taky velice podobný problém, který se samozřejmě týká obchodu s drogami, který tam kvete. Je to opravdu, jsou to velké náklady, a jakým způsobem to dořešit a upravit správně? Existují různé modely, to byla také jedna z otázek jak tedy uzavřít tu mezeru. Neexistuje jedna odpověď, jedinečná. Je možné jít eh, cestou eh, britského francouzského modelu, to tedy znamená, že eh, majetek je ve Francii určité kauce, určité záruky, kde je tedy možné se starat o ten majetek, aby se to minimalizovalo, ty, ne, ta nebezpečí. Druhé způsob, způsob je, že se vše prodá a dá se to, vloží se to do banky, prostě na spořící účet. Já už tady překračuji svůj čas, ale poslední odpověď. Existuje nějaká jiná organizace? Vy jste se na to ptala. Myslím, že to byla paní poslankyně z Německá, Paní Weilerová ta se ptala, jestli existuje na úrovni OSN nějaký útvar. Ano, něco tak, eh, je to organizace, která se věnuje drogám a organizovanému zločinu. A také existují určitá regionální rozhovory na úrovni regionálně celosvětové, které se právě tady tomu věnují, jakým způsobem to dořešit. Děkuji. Děkuji. Děkuji, pan Davidson, prosím. Děkuji. První otázka se týkala toho, jak vůbec ti eh, zločinci utrácejí hotovost. Já si myslím, že to je trošku zavádějící, eh, to, jakou máme tedy eh, definici organizovaného zločinu ve Spojeném království, protože to mohou být třeba i lupiči, kteří vykrádají byty v nějaké obci, nebo potom to jsou takový zločinci, kteří tady vždycky udělají jednu akci, utratí potom ty prostředky, znovu potom udělají jinou akci a tak dále. Pokud je o Krise Madrse a jeho knihy, já mám tu knihu jeho, ale nepamatuji si přesný název, takže já eh, se pokusím ho vyhledat a potom vám to říci. Pokud jde o otázku paní Matíve, pokud jde o té občanskoprávní přípravy, tak tady můžu jenom říct, jakou máme zkušenost my. Většina těch případů se týká už zemřelých osob, které odjeli z naší zemi a nebo eh, které se vyhýbají trestnímu řízení. Takže eh, tam máme spoustu důkazů, ale vždycky je tam nějaký dohlížející soudce takže to vždycky prochází eh, tyto případy soudem, je tam velká kontrola, ale nemám konkrétní zkušenosti takových případů, eh, takových případů, kdy se muselo potom něco vracet a tak dále. Eh, takže bohužel nemohu dát přesnější odpověď. Pokud jde o otázku USA a zkušenosti z této země, tak já jsem v kontaktu se Spojenými státy, především s FBI, a myslím si, že tam je velice, velice že ty případy jsou velice odlišné. A myslím si, že se to nedá tedy přirovnávat příliš EU a USA. Tam je velice silná federální úroveň, ale samozřejmě, že ta, třeba na hranici s Mexikem tam dochází k získávání, e, zabavování majetku v hodnotě milionů, milionů dolarů, třeba se zabaví letadla a tak dále, takže skutečně je to velice odlišné. Eh, ta federální úroveň je velice silná, ale na místní úrovni to trochu pokulhává ve Spojených státech. Pokud je o organizované mechanismy pro uh, znovu využívání majetku, tak myslím si, že průměrná délka řízení ve Spojeném království je 22 měsíců po usvědčení nějakého pachatele. Takže si samozřejmě umíte představit, že to vyšetřování může v některých případech trvat třeba tři roky, proto Potom tady 22 měsíců trvá to samotné zabavení a tak dále, takže tam máme někdy velice velké problémy, především pokud jde o složitější případy, kde jde o velké hodnoty majetku. Eh, u těch nižších hodnot je to asi 90%, kdy se nám to daří, ale eh, samozřejmě pokud jde o velký majetek, tak tam potom samozřejmě i ti pachatelé se více brání. Eh, italský případ to je velice zajímavé a tady souhlasím i s tou etickou otázkou. A pokud jde o tu databázi, tak jednu máme ve Spojeném království, databázi takového majetku. Teď ji přepracováváme už mm, několik let, ale samozřejmě musíme ještě eh, odvést hodně práce tak, abychom měli nějaký systém zprávy případů, který, se kterým by se to propojilo, ale zdaleka to není ještě eh, dokonalé. Udělali jsme celou řadu chyb, teď je napravujeme a mm, snažíme se z nich poučit. Doufám, že jsem tady odpověděl na všechny otázky. Grazie, signor Davidson. Io vi ringrazio per... Eh, Děkuji mnohokrát, pane Davidsone. Děkuji vám všem za vaše příspěvky k tématu, o kterém víme, a opět eh, jsme to nyní slyšeli na základě vystoupení kolegyně a kolegů poslanců. O tématu, které je velice důležité a které nám velmi leží na srdci. I to bylo velice dobře vysvětleno. Myslím si, že výbor a jeho sekretariát, doufejme, dostá vaše příspěvky, e, že je nám dáte k dispozici. Myslím si, že pro naše další úvahy by to bylo velice prospěšné. A tím se dostáváme. Prosím, někdo se hlásí o slovo? Já jsem měl otázku na pana Gomeše Pereiru, ale omlouvám se, že jsem dorazil pozdě nevím, kde bych mohl svůj dotaz položit, ale snad předtím, než nás pan eh, mohu nyní tedy, nebo? Okay, so well, I'll speak in Portuguese because also the... No, Portuguese. Uh, it... Hovořit portugalsky, protože máme stejnou, uh, hovoříme stejným jazykem s panem Gomešem Pereirou. Chci říct, my tady pracujeme v rámci komise výboru LIBE, tedy na zprávě, která se přesně věnuje zpětnému využívání uh, zabaveného majetku, a, který tedy pochází z trestných činů. A já tady omlouvám, že jsem přišel pozdě, ale bylo mi řečeno, že e, váš příspěvek je velice zajímavý a mně se velice líbila ta, e, ten nápad s tím fondem, že by se vyvěřil ten fond a tam by se přenusunul část těch prostředků a ty by se potom využívaly ve prospěch společnosti. Eh, podobně jako v Itálii, kde ty části prostředků jsou potom věnovány právě obětem trestních činů. Eh, takže já bych vás ještě poprosil, jestli byste nám neřekl víc o tomto fondu, jak by měl být přesně zřízen, jak nastaven, kdo by ho měl kontrolovat, eh, jaké instituce, jaká parlamentní kontrola by tam měla být, to je totiž vždy ve naše zážitost, která nám velmi leží na srdci, otázka parlamentní kontroly. A jak, jaký zapojení by tam mělo být nejenom ze strany institucí, ale ze strany občanské společnosti, takže to by byla má otázka. Velmi rád bych se o tom něco dozvěděl více. Děkuji. Prosím. Děkuji. Eh, zcela stručně. Ta eh, myšlenka vytvořit, zřídit takovýto fond, Eh, to je něco, z čeho vycházíme na základě naší zkušenosti, respektive zkušenosti i ve Velké Británii. Prostě určité procento zabaveného majetku by šlo přímo do tohoto fondu a v tomto fondu by se tyto peníze soustředily, eh, respektive alegovaly, alokovaly do těch obcí, které se staly obětmi trestních činů a tímto způsobem tyto obce by mohly podporovat projekty v oblasti občanské občanské společnosti. Kdo by to měl kontrolovat? Asi evropské autority, například podobný mechanismus jako Europe Aid, ale tento fond. Já si tedy nevzpomínám, jak se to řekne portugalci, ale měla by to mít vlastně pod zprávou DG Home, generální ředitelství pro vnitřní záležitosti. Takže to by byl taková, to je ta moje idea, jak by to tedy mohlo fungovat, jaký by mohl být ten mechanismus. Um, adesso. Děkuji, pane Pereiro. A nyní tedy přistoupíme k dalšímu bloku, k druhému bloku. Poprosím naše řečníky, aby se připojili k nám zde u předsednického stolu. Rafforzare Nyní tedy, abychom se věnovali rámci efektivní přeshraničního konfiskování Eh, nejdříve si vyslechneme pana Stefana Mar Servisiho, ředitele DG Home Evropské komise. On nám řekne, co se děje v Evropské unii právě v oblasti zabavování aktiv. Potom si vyslechneme pana Emile van der Dois de Villeboise ze Světové banky, který nám eh, pohovoří o překážkách eh, zpětného využívání majetku a mezinárodním vývoji na tomto poli. Nejdříve dávám slovo panu Manservisimu. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejprve řeknu, že jsem velmi rád, že tu dnes mohu být, eh, protože jsem se vždy domníval, že jsem považoval tento výbor za nesmírně důležitý, eh, nejenom kvůli jeho vlastní činnosti, ale také kvůli eh, tlaku, který vyvíjí a podpoře iniciativám, které buď přicházejí nebo zatím nepřišly z evropských institucích pro lepší potírání organizovaného zločinu. Takže opravdu je mi velkým potěšením a poctou, že tu dnes s vámi mohu být. Eh, k tomuto konkrétnímu tématu Eh, chci říct, že také eh, s velkým potěšením eh, beru na vědomí podporu Evropského parlamentu návrhu, který předložila komise ve věci zabavování majetku, tedy výnosů z trestné činnosti. Váš, vaše podpora je pro nás kriticky důležitá a zároveň je tak trochu kritická, což je pochopitelné, ale alespoň se chceme všichni ubírat tímto směrem. Abych zbytečně nezdržoval, rychle připomenu, jak vypadá jak vypadají hlavní fakta, jak vypadá e, právní kontext a pak ještě učením několik poznámek k doprovodným opatřením a činnostem, e, protože nejde pouze o legislativní činnost, ale, ale o širší snahu. Nejprve tedy některá fakta, e, která znáte jistě lépe než já. Za prvé, organizovaný zločin je veden s snahou o zisk. Ta čísla jsou dosti neuvěřitelná v kvantitativním uh, v kvantitativní rovině. Jeden z problémů, to řeknu hned, je, že eh, sledování eh, údajů není harmonizováno, takže nemáme jasnou představu o realitě, nemáme eh, stejné odhady toho, jak velký je tento jev, ale víme, že je obrovský. Máme některá čísla, která nám dávají k dispozici některé členské státy. Itálie konkrétně, tam je to 150 miliard eur za rok 2011 a jsem si, že jde o odhad nízký, podhodnocený. Další číslo máme od Velké Británie. Jsou to tedy v kvantitativní rovině je to opravdu obrovský problém, ale nejde pouze o otázku objemu, ale také kvality. Je třeba říci, že organizovaný zločin je přeshraniční, čím více je integrovaná naše ekonomika s jednotným vyšším trhem a tak dále, ale také vše to, co podnikáme v reakci na hospodářskou krizi, budoucí bankovní unie, fiskální unie a tak dále, všechny tyto regulační rámce, pokud eh, k ním nevypracujeme symetricky iniciativy pro potírání organizovaného zločinu, pak všechno toto, toto prostředí je a bude do budoucna stále více penetrováno organizovaným zločinem. Takže tolik tedy k obecným charakteristikám problému. To bych rád eh, vyzdvihl a musíme se snažit proti němu bojovat, tím spíše, že jde o přezranční jev, který plně využívá veškeré struktury nezákonné ekonomiky. Dále fakta jsou taková, že tváří tvář tomuto kvantitativně obrovskému problému a kvalitativně komplexnímu problému částky aktiva, které jsou zabavena, eh, jsou i nadále poměrně malá. Opět tady ta čísla nejsou harmonizovaná ale máme jistotu v tom, že e, zabavování představuje pouze zlomek celkového objemu. Takže jak se stojíme, pokud je o právní kontext? Naše hodnocení bylo takové, proto jsme také navrhli konkrétní směrnici, že existující nástroje, nástroje nejsou adekvátní, nejsou postačující, zejména rámcová směrnice není dostatečně implementována, to za prvé, za druhé příliš vágní a proto neumožňuje efektivní kroky ze strany soudů a orgánů činných v trestním řízení, zejména pokud o vzájemné uznávání u přeshraničních případů. A máme tedy odlišné samostatné vnitrostátní právní rámce, poměrně volný evropský rámec a proto a odsud tedy potřeba učinit více. V březnu jsme proto přijeli návrh směrnice, kde mimochodem se snažíme také reagovat na výzvu Evropského parlamentu. A tato, tento návrh směrnice se snaží jasně identifikovat, co podle našeho soudu jsou ty nejdůležitější mezery eh, v stávajícím rámci. A eh, velmi často samozřejmě tady žonglujeme eh, s vyvážeností, eh, s rovnováhou zájmů, které třeba ušetřit na obou stranách. Jednak jsou zde jasná pravidla, pokud je o rozsah zabavování. To je velmi důležité, protože musíme zasáhnout to prostředí, ve kterém se pohybuje organizovaný zločin. Ze všech eh, údajů, které máme, ze všech vyšetřování, tato potřeba vyplývá. Potřebujeme tedy širší pohled, a proto také širší možnost zabavovat. Samozřejmě při zachování jasných záruk. Tomu nebudu věnovat mnoho času, protože náš návrh se alespoň pokouší o vyváženost toto hlediska, ale to je rozšířit možnost zabavování majetku dále. E, také zabavování majetku třetích stran, tato možnost se také posiluje a to je opět velmi důležité. Musíme zabránit tomu, aby e, majetek aktiva jen tak přecházely na třetí osoby, které Eh, možná nejsou konkrétně předmětem vyšetřování, ale jsou eh, šířeji napojeny na organizovaný zločin a jeho působení. A mohou tedy disponovat těmito aktivy. Takže zabavování majetku také třetím stranám. Dále eh, zabavování majetku i bez odsouzení, což je velmi delikátní, citlivé téma. Musíme se rozhodnout v některých omezených případech, kde není možné Eh, dosáhnout odsouzení v trestně právní věci, eh, můžeme se zabývat tedy možnosti zabavení i bez odsouzení, ale pouze v některých příkladech. Například pokud ten člověk již zemřel, je trvale nemocen, anebo uprchl ze země. nebo se pohřešuje. Takže eh, alespoň tři takto jasné kategorie. Dále Chceme zaručit, aby příslušné orgány, například státní zástupce, mohly eh, dočasně zmrazit aktiva, eh, u kterých hrozí, že zmizí, pokud nepodnikneme žádné kroky. To, to je tedy eh, předběžná pravomoc zabavit, zmrazit majetek. To je velmi důležité, protože pokud se nebudeme se dostat k těmto majetkům, tak prostě zmizí. A zmizí nejenom v rámci země, minimálně zmizí také z jednotného vnitřního trhu, tady z naší integrované ekonomiky. A to je velmi důležité eh, tady mít tuto možnost, protože jinak eh, nikdy nebudeme mít eh, možnost zabavit majetek, který byl zmrazen tedy judikatorou soudem v jiném členském státě. Dále směrnice umožňuje policii a vyšetřovatelům a státnímu zástupci zabavit majetek eh, tam, kde byl vydán příkaz eh, k zabavení majetku v určité hodnotě, ale nebyla zabavena dostatečná aktiva. To znamená jít tam, kdy ten eh, zisk, kdy ten výnos byl možná přetvořen něco, co není bezprostředně spojeno s tou trestnou činností, ale určitě to spojeno s osobou, která se trestné činnosti dopustila. Takže je třeba mít možnost učinit takové kroky ze strany soudů a policie. Dále pravidla pro zprávu eh, aktiv eh, ze strany členských států, tak abychom řádně zpravovali zmrazená aktiva. Přejednou to přeznámých technik organizovaného zločinu a mafie všeho druhu je právě eh, tato aktiva znehodnotit, poté je znovu koupit vlastně, anebo prostě ukázat, že jakmile se, jakmile se dostali do zákonného prostředí z prostředí zločinu, tak už s tím není možné nic dělat. Takže je třeba, aby naše, náš postup byl efektivní eh, a musíme říct, že vlastně v tomto směru v oblasti eh, zprávy aktiv eh, organizovaný zločin je efektivnější než my. I z předchozí diskuse bylo jasné, že toto je jedno z témat, kterým se musíme možná věnovat ještě více. My jsme samozřejmě k tomu připraveni. A potom ještě poslední věc je ta, Samozřejmě všechny tyto věci jsou velmi citlivé z hlediska dodržování základních práv, dodržení prezumce neviny a tak dále. A proto eh, musíme mít nastaveny dobré záruky. A víte, co, co jsme tedy zahrnuli do, do směrnice v této rovině. Já nebudu nějak dopodrobná rozebírat, eh, jaká je nyní situace eh, s vyjednáváním o směrnici v jednotlivých institucích. Samozřejmě povedeme o tom ještě diskusy v příštích dnech na různých úrovních s členskými státy a tak dále. Ta věc eh, běží. Nicméně dovolte, abych za komisi uvedl, že je zde celá řada eh, důvodů říci a mimochodem Eh, ten proces není nějak revoluční, protože se musíme pohybovat v rámci příslušného článku smlouvy a musíme činit určité, určité ústupky tady eh, od ideální představy, ale eh, hrozí zde evidentně, že ten návrh bude oslaben. Musíme to řešit. Jakmile sociální diskuse dosáhne to příslušného bodu. Ale bohužel signály jsou takové, že ehm, se bojíme, co se s naším návrhem stane. Jako obvykle hrozí, že Eh, se uspěchaně dobereme nejmenšího společného jmenovatele a i v případě, že by existovala dostatečně silné, existovala dostatečně silné vnitrostátní předpisy, nevadilo by to, ale situace taková není. Eh, takže, jak jsem řekl hned na začátku, buď potřebujeme mnohem eh, vyšší intenzivnější harmonizace na evropské úrovni, anebo prostě soubor silných vnitrostátních rámců, ale ten vždy ponechá určité mezery pro organizovaný zločin a stíží to efektivnost činnosti soudů a orgánů činných trestním řízení v boji proti organizovanému zločinu. Takže musí být velmi, velmi bdělý. To projednávání návrhu samozřejmě probíhá naprosto legitimně, ale na druhou stranu jsme opravdu eh, v citlivé situaci a myslím si, že v každém případě zde bude snaha eh, po kompromisu, nemůže, nemůžeme o tom jednat celá léta, ale na druhou stranu jde-li o takto důležité citlivé téma a můžeme to povrchně také propojit eh, se situací hospodářství, hospodářskou krizí, takže nutnost eh, bojovat proti černé ekonomice a posílit důvěru investorů a lidí obecně v to podnikat zákonně, ukázat, že prostě je toto možné, lidé, aby lidé nepovažovali za efektivnější eh, ty různé zkratky, které, má, které si naše organizovaný zločin, který je velmi efektivní, jsou to velmi efektivní podnikatele, tak myslím si, že proto všechno potřebujeme harmonizovaná pravidla, abychom skutečně zasáhli nedovolenou činnost na úrovni jednotného vnitřního trhu. Takže takový aktuální stav a myslím si, že budeme mít příležitost v nadcházejících týdnech a měsících o tomto návrhu ještě jednat. Možná ještě na závěr dvě eh, doprovodná či paralelní opatření, která jsou také velmi důležitá pro tuto dnešní diskusi. Jednak jsou to úřady pro eh, zabavování, jednat, eh, zabavování aktiv a jednak znovu využívání. Myslím si, že pokud jde o ty, o ty úřady či kanceláře, tady dosahujeme pokroku. Legislativa od roku 2009 je eh, prováděna, už byla zavedena eh, celá síť, eh, která nyní lépe spolupracuje také s Europolem a tak dále. Takže je to síť, která zkvalitňuje svoji činnost, ale měla by začít být ještě aktivnější, mohli to tak říci. Takže pokud bychom to mohli nějak podpořit prostředky, například nový finanční výhled, finanční rámec, by také mohl být využit pro podporu této činnosti eh, a na to bychom měli dohlédnout. Také jde o sdílení informací, výměnu informací, například eh, centralizované registry bankovních účtů, eh, centralizovaný registr, tedy bylo by velmi důležité mít takovéto jedno místo, kde by se koncentrovaly informace za Evropskou unii a jako obvykle také výměna osvědčených postupů, která je vždy důležitá, protože nakonec jde o to, jak lépe postupovat v praxi. Eh, nejde, nestačí pouze si vyměňovat zákony a informace. A eh, druhá věc tedy je znovu využívání zabavených aktiv. Musím říct, že jsme nemohli navzdory, ani, ani při nejlepší vůli tady, jsme toto nemohli zahrnout do našeho návrhu směrnice. Je to problém právního základu. Eh, je to článek 83, který se stavil mimochodem na veškeré zločiny, veškeré trestné činy a my jsme prostě nedokázali nalézt žádný způsob, jak se pokusit zharmonizovat i znovu využívání eh, těchto prostředků. Jednak tady chyběl právní základ a jednak také velmi důležité, eh, ne všechny členské státy mají ekvivalentní legislativu. A proto také základ pro případnou harmonizaci byl opravdu, eh, opravdu velmi vachrolatý. Takže my jsme velmi slabí, takže my jsme chtěli alespoň vydat jasný signál, že toto je směr, ve kterém chceme rozvíjet vzájemnou spolupráci a to je velmi důležité. Eh, víte to lépe než já z několika důvodů, jak jsem řekla na počátku. Organizovaný zločin je eh, veden snahou po zisku. Čím více zastáhneme o zisk, tím efektivněji budeme potírat. A za druhé, eh, má to zjevné politické a společenské dopady. Musíme ukázat, že v demokracii, demokratické instituce fungují lépe než, eh, než zločinné instituce. U nás organizované, organizovaný zločin a mafia, mafie dokážou eh, velmi efektivně kontrolovat některá území a nyní musíme ukázat, že stát a demokracie eh, to dokáží zvládnout, vrátit tyto zabavené prostředky zpět společnosti a proto si myslím, že je to dobrý důvod pustit se společně na tuto cestu. Uvidíme, jak dalece postupíme, ale pokud o znovu prostředků skutečně se nemohli eh, přistoupit k harmonizaci, chyběl právní základ, eh, chyběl i základ v legislativě členských států. Jinak eh, naše platforma vytvořila podskupinu, která je tomuto věnována. Myslím si, že to přispěje ke zlepšení a k podpoře společné kultury, společného přístupu v této věci abych měl dispozici údaje eh, na společném základě a tak dále. A pokud jde o ten eh, případný budoucí fond, jsme připraveni eh, na tom pracovat. Vnímáme tedy jasně, že toto se rysuje jako další směr. Také jsme měli příležitost zabavit některé, některé případy znovu využívání zabaveného majetku, zejména v půle. A musím říci, že to, co mě Eh, šokovalo nebylo pouze to, že se to vrátilo do, jak se k produktivnímu užití tyto prostředky, se to vrátilo především do normálního života a občanovi. A mimochodem eh, není to žádná náhoda, že, že mafie opět není atakuje a snaží se, snaží se eh, napadnout právě základy tohoto úspěchu a ukázat, že a mafie tím tedy jednak ničí hospodářskou činnost a jednak tím oslabuje přesvědčení, že toto je správný směr a snaží se tady systematicky jako vždy eh, narušovat chod společnosti. Takže eh, tolik eh, několik prvků, které jsem chtěl připomenout. Je tady dobré si říct, že se do toho chceme pustit společně aby být připraveni také na některá tvrdá jednání, tak abychom se dobrali eh, na závěr výsledku, který alespoň trošičku bude odpovídat té velikosti problému, který se zde snažíme řešit. Děkuji. Eh, Děkuji panu řediteli a nyní dávám slovo panu doktorovi Emilovi van der Dulesovi ze Světové banky. Bude hovořit o překážkách eh, zabavování aktiv a o mezinárodním vývoji v této oblasti. Paní předsedkyně, vážené členky a členové výboru, dámy a pánové, dovolte, abych vám poděkoval za tuto příležitost, že nás mohu zde promluvit. Eh, Jmenuji se Emil van der Doš de Vilboa. Eh, já se účastním iniciativy eh, pro zpětného získávání a využívání aktiv, což je společná iniciativa Svět, Světové banky a Úřadu OSN pro drogy a kriminalitu, která byla zahájena v roce 2007. Byl to takový pokus, jak pomoci vytvořit konkrétní výsledky slibu z kapitoly 5 z úmluvy OSN proti korupci. V kapitole 5 se hovoří o principech pro zpětné získávání majetku. A jde tady o princip toho, že eh, majetek, který je odcizen, by měl být navrácen do státu původu. A abychom toto mohli zajistit, tak STAR, tedy naše iniciativa, eh, využívá tři základní způsoby to znamená takové tři základní pilíře, které používáme pro naše práce. Za prvé je důležité, aby odborníci v praxi, kteří se zabývají navracení eh, tohoto Eh, majetku, to znamená orgány činné v trestním řízení, státní zastupitelství, antikorupční úřady, aby věděli, co dělají, aby věděli, jak vůbec takové finanční šetření provádět, je, aby věděli, co mají dělat, když začnou komunikovat s dalším členským, s dalším státem, když žádají o vzájemnou pomoc. Takže je důležité vybudovat tyto společné znalosti, odborné znalosti pro přímo odborníci, kteří se v praxi zabývají touto tematikou a to po celém světě. A to je jeden, jedna z věcí, kde jsme aktivní my vypracováváme podrobné manuály pro zpětné získávání majetku, které obsahují informace pro eh, tvůrce politik i pro odborníky. Hovoříme tam o strategických otázkách, o vy, vy, vy, výhodách využívání občanského práva, trestního práva, a jak se vůbec má vést finanční šetření, jaké informace můžete získat od banky, jak tyto informace schromažďovat. To znamená takovéto praktické oblasti, e, otázky, to je první věc, kterou děláme. Za druhé, potom e, podporujeme toto téma na mezinárodním e, fóru, to znamená, že skupiny jako G20 a mezinárodní organizace, které se tímto zabývají, aby vzali vážně otázku zpětného získávání majetku, aby posílili standardy, které dnes máme, které vytvářejí banky, eh, účetní, právníci, aby bylo jasné, že toto je skutečně eh, nenahraditelné chceme zvýšit transparentnost právních struktur a právních Eh, právnických osob. Jakékoliv, jakýkoliv velký korupční případ většinou zahrnuje celou řadu různých trustů, společností a dalších korporátních eh, firmních struktur mezi nějakým skorumpovaným úředníkem a tím majetkem, který má. Takže je důležité, abychom měli standardy pro transparentnost takovýchto struktur, abychom je prohlédli, abychom se dozvěděli, kdo za nimi skutečně stojí, kdo je vlastně majitelem třeba takovýchto struktur. Takže toto je ta důležitá další role, kterou hrajeme a já podrobněji po- pohovořím o práci, kterou děláme v této oblasti, především o této knize, to jsou překážky pro eh, zpětné eh, získávání majetku, protože o tom dnes budu hovořit. A potom je tady další projekt, který jsem měl na starosti já, a to je projekt Puppet Masters, tedy loutkáři. To je taková publikace, která se právě zabývá transparentnosti těchto právnických struktur, těchto eh, právnických osob. To znamená téma, jak můžou státy zajistit, že budou skutečně mít informace o těch osobách, které se skrývají za nějakou komplikovanou firmní strukturou. To znamená, to je tady ta role uh, obecného zastánce v této oblasti. Ještě když jdu o jeden stupeň eh, níže, tak od arabského jara eh, jsme se skutečně začali věnovat těm jednotlivým zemím. To znamená, že jsme začali schromažďovat oběti těchto trestných činů a chceme zajistit, aby všichni spolupracovali, aby se potýkali s těmito problémy tak, aby mohlo být zpětné navracení majetku úspěšné. To je stále důležitější součást naší práce. Ono to zní velice jednoduše, ale je to jedna z nejzásadnějších věcí, které děláme. Prostě, že chceme schromáždit ty dvě strany, které se účastní vyšetřování a jako Světová banka a Úřad OSN pro drogy a kriminalitu jsme globální instituce, můžeme svolávat taková jednání a můžeme eh, fungovat jako prostředníci mezi obětmi a pachateli. A tady se dostávám vlastně rovnou k prvnímu bodu, o kterém jsem chtěl hovořit. Tady pokud jde právě o překážky pro zpětné získávání majetku, protože právě o tomto tématu jsem měl dnes k vám promluvit. A největší bariérou, překážkou, eh, se kterou se setkává jakýkoliv stát, který chce získat eh, majetek od nějakého finančního centra, a ona ta bariéra tady existuje s obou stran. A to je právě nedostatek důvěry. Před dvěma lety Evropská unie, komise, eh, komisařka Radingová ve své zprávě o konfiskacích hovořila právě o tomhle. A sice, proč nefunguje konfiskace tak dobře, jak by měla fungovat a proč nefunguje přeshraniční zabavování? No je to právě proto, že není dostatečná důvěra mezi jedním členským státem a druhým členským státem. A samozřejmě asi chápete, že když tato nedůvěra existuje i v rámci, řekněme, homogenního eh, subjektu, aspoň z globální perspektivy, z globálního subjektu, jako je Evropa, tak asi eh, si umíte představit, jak velká ta nedůvěra je třeba právě mezi zeměmi, které se eh, účastní arabského jara a mezinárodními finančními centry. Takže právě to v tom spočívá naše role, že tedy chceme aby se schromáždili odborníci z jednotlivých států, odborníci z orgánů činných v trestním řízení, aby pochopili, jaké jsou problémy, pod jakým politickým tlakem jsou eh, země arabského jara, kdy tedy všichni teď protestují na ulicích a chtějí získat ty miliardy, které jim unikají, a aby naopak oběti chápali, eh, jaké jsou právní, jaká jsou právní omezení. Takže když tyto dvě strany skutečně zorganizujeme, eh, uspořádáme jejich setkání, tak to je velice důležitá část naší práce. A všechny ty sítě, které jsem tady zmínil, které máte na slajdu, tak eh, se tomu, eh, se toho zúčastní. My jako STAR eh, spolupracujeme i s Interpolem tak, abychom skutečně zajistili, že tyto dvě strany těch sporů se setkávají. Potom další provozní bariéra, se kterou se potýkáme, je nedostatek zdrojů, především v dnešní době, protože Stoje velice málo finančních zdrojů, lidských zdrojů, ale také odborných znalostí. Takže tady je důležité eh, eh, rozvíjení kapacit, eh, napomáhání státům v tom, aby skutečně budovali svoje kapacity, pokud jde o finanční vyšetřování, aby se vzájemně poskytovali právní pomoc a jinou pomoc. To je také důležitá část toho, co děláme. S tím velice už se souvisí také nedostatek komplexní politiky v oblasti zpětného získávání aktiv, to, že neexistuje žádná vnitrostátní koordinace. Především pokud jde o státy, kde byl odstraněn skorumpovaný režim, ať už prostřednictvím voleb nebo jinak, tak tam je velice obtížné pro tu úplně novou vládu, aby si podrobně naplánovala další kroky, protože je pochopitelné, že se vyžaduje od těch nových politiků okamžitá nějaká činnost, okamžitá aktivita. Takže je důležité eh, si stanovit priority, aby se nedělalo 150 věcí najednou, aby se skutečně ty finanční prostředky rozložily rozumně a eh, v rámci nějaké strategie. To je velice důležitá Eh, důležitý aspekt. Takže my se snažíme pomáhat státům právě s tím, aby zajistili, že existuje vnitrostátní koordinace, aby zajistili, že vždycky jeden člověk nebo jedna nějaká agentura, která má na starosti tuto oblast, tedy navracení majetku, a aby všichni v, tém, v tom státu věděli, že právě tato agentura se tím zabývá. Snažíme se jim také pomáhat v tom, aby ustavili zvláštní jednotky, které se specificky věnují navracení majetku. Eh, jaké jsou právní, jaká jsou právní omezení, právní překážky? Já jsem si velice se rád eh, svého předřečníka poslechl a byl jsem rád, že zmínil eh, toho, že velice často nedochází k zabouvání v případech, kdy nedojde k dokázání viny. Samozřejmě, že když eh, stíháme korupci, tak někdy dochází k tomu, že pachatelé mají imunitu nebo jsou příliš mocní na to, abychom je stíhali, ale přesto jim chceme majetek zabavit je celá řada problémů. Někdy jsou to eh, jaksi už zesnulí pachatelé. Prostě je celá řada důvodů, proč nemůžeme usvědčit hlavního podezřelého, ale stejně chceme mít nějaký mechanismus pro to, abychom mohli takovýto majetek získat. Protože jak u trestné činnosti organizované, tak u korupce jde o to, že si chcete vydělat peníze pro sebe. Tady pachatelé to chtějí, takže je důležité, abychom tento majetek mohli zpětně získat, navrátit. A je důležité, aby státy měly nějaký mechanismus, který se tomu věnuje. Další téma, se kterým se potýkáme, problém, se kterým se potýkáme, a především státy tady jednotlivé, když chtějí být úspěšné v získávání majetku, je to, že neexistuje žádný rychlý mechanismus pro zmrazení. Peníze se dnes eh, rychle přesunují kliknutím myši, to nemusím nikomu vysvětlovat, a je tady potřeba, abychom mohli okamžitě ten majetek znehybnit. Samozřejmě, že ta konfiskace, ten celý proces může trvat dlouho, ale musíme prostě mít možnost rychle ty peníze zmrazit na místě a to je velice důležitý aspekt. To je velice důležitý právní požadavek, který je nezbytný pro to, abychom mohli být úspěšní. Může to být eh, nějaká justiční, eh, nějaký justiční mechanismus nebo něco, co se vytvoří inovativně, například jako reakce na arabské jaro. Může to být třeba nějaký seznam sankcí, eh, kde tady můžeme zmrazit třeba všechny finanční prostředky určité osoby, určité právnické osoby toto je velice inovativní využití mm, tohoto mechanismu a skutečně i v praxi bylo velice užitečné. Poslední věc, kterou chci zmínit, možná je taková spíše výjimečná, alespoň pro některé z nás, je tedy eh, požadavky na oznamování. některých zemích třeba, když chceme získat informace od nějaké banky, tak jim další země řekne, ano, dáme vám informace, ale budeme o tom informovat i majitele účtu. Ale samozřejmě, že když chcete eh, vést nějaké vyšetřování, tak vám to moc nepomůže, když se dozví i ten majitel účtu, že se něco děje, takže je důležité, aby toto státy nedělali. Je důležité, aby jaksi nedávali tip eh, tomu majiteli účtu během vyřízení je to, eh, často se to dělá tady pod záminkou dodržování lidských práv, ale nejsem si tím úplně jistý, že to tak skutečně je. To byly tady ty právní překážky, se kterými se setkáváme. Pokud jde o ty provozní překážky, tak to je jedna, jednu věc už jsem zmínil a to je právě to, že neexistuje jednoznačné kontaktní místo v členském státě, který chce získat zpětně nějaký majetek. Většina těchto států už prošla nějakým politickým zmatkem a není tam třeba jisté, jestli to má na starosti ministerstvo spravedlnosti, státní zastupitelství nebo nějaká antikorupční agentura a jiné země nebo finanční centra prostě potřebují vědět, s kým mají jednat a je velice obtížné přesně vědět, kdo to tady je. A právě tady my se snažíme pomáhat. Pomáhat v tom, aby bylo jasné, aby existovala tady ta vnitrostátní koordinace v členském státu, kde došlo k odcizení třeba, a aby Mezinárodní finanční centra tedy věděla, s kým se skontaktovat v tom konkrétním případě. Ono to zní velice jednoduše, ale toto je velice častá překážka. Dále no eh, formalistický přístup, tedy k dvojí kriminalitě, v zásadě dvojí eh, kriminality. Tady eh, dochází k tomu, že v celé řadě států v rozvojovém země mají nějaký, nějakou zásadu, kde se říká, že pokud máš, máte příjem několik set třeba dolarů ročně a máte majetek v řádu milionů dolarů, tak eh, pokud ne eh, podáte dostatečné eh, zdůvodnění, tak už jenom to samotné znamená, že vás můžeme obvinit z nedovoleného obohacování. Jenže tento zločin celá řada členských států nemá a celá řada zemí potom řekne, ne, u nás není trestným činem nedovolené obohacování a proto vám nevydáme tuhle osobu třeba. Ale velice často zjistíme, že eh, v, té, v tom členském státě, kde ne, v tom státě, kde neexistuje třeba trestný čin nedovoleného obohacování, tak třeba existuje trestný čin tunelování, v, eh, nějakého věry a tak dále. A to může být podobné. Takže je důležité se podívat na to, jaké je to, v čem ten trestný čin poch, eh, skutečně spočívá, protože potom se mohou ty země dohodnout, ano, u vás tomu říkáte takhle, u nás tomu říkáme takhle, ale v podstatě je to to samé. Takže je důležité, abychom eh, státy podpořili v tom, aby se na to nedívali příliš formalisticky. A my se jim snažíme v tomto také pomáhat. A další věc je samozřejmě to, že celá řada těchto států se třeba poprvé účastní něčeho takového. Například případu, kdy se zpětně získává majetek. Eh, od té chvíle, co se přijala umluva, smlouva OSN v této oblasti, tak velice se rozmnožil počet takových případů a celá řada států nic takového dříve nedělala. To znamená, že mají nějaké třeba státní zástupce nebo vyšetřovatele, kteří žádné zkušenosti nemají a takže není překvapivé, že celá řada těch prvních případů prostě bude se potýkat s nějakými problémy, nedostatky nebo třeba nesplní všechny právní požadavky. Takže my se snažíme skutečně napomáhat státům eh, v tom, aby mohli překonat tyto překážky a aby eh, žádosti o vzájemnou pomoc splnili, splňovaly všechny požadavky. A to samé děláme, pokud jde o Mezinárodní finanční centra. Snažíme se, aby byla flexibilnější, aby se snažila pomáhat té dožadující se zemi s tím, aby se splnily všechny formální podmínky. A další dvě provozní bariéry, o které bych chtěl pohovořit, to je neschopnost eh, identifikovat, odhalit zahraniční bankovní účty. Tady jsem byl velice rád, že můj předřečník zmínil, tu myšlenku nějakého centrálního rejstříku bankovních účtů, protože i my velice se zasazujeme o vytvoření takového nějakého rejstříku na globální úrovni, protože to bude samozřejmě velice náročné. Celá řada států nám zatím velice odolává a já jsem velice rád, že Evropa se eh, o to zasazuje a my se minimálně snažíme o to, aby státy měly nějaký mechanismus, pomocí kterého mohou ve poměrně velice krátké mm, období se dotázat všech finančních institucí ve své zemi a žádat třeba odpověď do 24 hodin, 48 hodin o tom, jestli existuje nebo neexistuje nějaký bankovní účet. Eh, samozřejmě to není až tak dobré jako ten centrální rejstřík, ale aspoň něco. A poslední věc, Eh, o které bych tady mohl hovořit celou eh, celé hodiny, ale nemám už čas. A to je tedy neschopnost získávat informace o skutečném majiteli. Téměř ve všech korupčních případech, které vyšetřujeme, jde k tomu, že jak se je přímo ten skorumpovaný třeba úředník, není přímo vlastníkem eh, nějakých aktiv. Může to být nějaký falešný vlastník, nastrčený, nebo je to třeba nějaká mezinárodní společnost, Eh, fiktivní. Takže je velice důležité, abychom skutečně byli schopni získávat spolehlivé informace o takovýchto mezinárodních společnostech, kdo je skutečným vlastníkem, kdo je skutečně ovládá, kdo je spravuje. Takže v této knize, o které jsem už hovořili, eh, tady loutkáři do Puppet Masters, tak v této knize se snažíme nastínit tento problém a navrhovat už určitá opatření, tak, abychom mohli se vyrovnat s těmito problémy. Za prvé je to právě zkvalitnění informací v obchodních rejstřících a za druhé chceme zajistit, aby všechny banky skutečně získávaly informace o skutečných vlastnicích. Já vím, že to je součást toho, o co se snažíte v Evropě, ale bohužel eh, globálně tomu tak není. Ve velkých finančních centrech existují banky, které vůbec nezískají eh, informace o skutečných vlastnicích, alespoň to není běžná praxe. A přímo účetní, právníci a ti, kdo vytvářejí tyto struktury, tyto mezinárodní eh, firmy ABC, XYZ, tak ti samotní během toho vytváření často nemají informace o tom, s kým vlastně jednání. Oni říkají, já jsem eh, neutrální poskytovatel služeb, ale ono tady na tom skutečně záleží. I takoví lidé musí mít skutečné informace o tom, kdo je vlastníkem a poskytnout je potom orgánům činným v trestním řízení. Já mám tady celou řadu dalších informací, o, kterém, o kterých kterých bych mohl hovořit, ale chtěl jsem tady ještě naposled alespoň zmínit tuto uh, nutnost získávat informace o skutečném vlastníkovi. Děkuji. Děkuji panu Van der Doesovi. A nyní zahajuji rozpravu. Prosím, mějte na mysli to, co řekl pan Man Servisy. V Evropském parlamentu jsme se zabývali některými aspekty, které v směrnici o zpětném užívání aktiv chybí. Nyní vás vyzývám, abychom otevřeli první kolo otázek. Prosím, eh, klaďte otázky panu Man Servisimu a to proto, protože Man Servisy nás bude muset opustit a odejde na trialog. Začínáme panem Jakolínem. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně, děkuji oběma řečníkům je zcela jasné, že zločinné systémy, které byly popsány a jak je také známé, eh, mají obrovské zisky. A to znamená, že je třeba, aby členské státy na tomto poli spolupracují uším, spolupracovali učím způsobem. Potřebujeme policejní spolupráci a další nástroje pro spolupráci. Řekli jste to zcela správně, pane Marservisi. Zločinecké systémy musíme zasáhnout do srdce. Musíme jim odejmout ilegálně získaná aktiva a pak je třeba si zvážit, pro jaké účely takto získaný majetek využijeme. E, ta celá záležitost má rovněž velmi silný symbolický charakter. To, co jste řekl, mě naprosto přesvědčilo. Já pocházím z Itálie a například v Římě máme velký problém s tím, že se přesně neví, co se potom stalo či děje s těmi zabavenými majetky. E, dochází také k vandalismu, jsou tam obtíže v tom udržet hodnotu majetku. E, vy jste říkal, že právní základ není proto, aby ta směrnice mohla být tímto směrem doplněna. V tom smyslu, aby tam existoval závazek, povinnost pro to, jak zabavený majetek využít. To je jedna věc. A další problém. V členských státech máme různé systémy. Já neznám všechny, znám zejména španělský systém, ale myslím si, že toto by nemělo být překážkou, že bychom i navzdory tomu měli pokračovat směrem k harmonizaci k harmonizaci jednotlivých národních zákonů. Proto potřebujeme jasný referenční rámec. Z našeho pohledu je toto důležité obzvláště. Nacházíme se ve zcela přesném kontextu. Máme zabavený majetek, který má jistou hodnotu, který jsme odňali organizovanému zločinu a musíme s tímto majetkem něco učinit, nějak ho využít. A jak jsem říkal, má to v sobě silnou, silný symbolický prvek. Je to takový signál, který vysíláme našim společnostem a proto bychom právě toto měli poněkud prohloupit, měl bychom kriticky zrevidovat to, co se v tomto směru navrhlo. Děkuji. Předsedkyně, děkuji mnohokrát. Pan Manservisi nám již eh, předem zcela jasně řekl, že tento aspekt eh, v navrženém legislativním balíčku chybí. A rovněž říkal, že to, co již navrženo je, že zde existuje nebezpečí, že toto bude nějakým způsobem rozředěno, rozmlženo a proto musíme všichni společně si dát pozor, aby k něčemu takovému nedošlo. Co může v této věci učinit náš výbor? Alespoň proto, aby to, co již bylo navrženo, nebylo nadále oslabováno. My si Totiž přejeme skutečně silnou směrnici. A když si nedáme dobrý pozor, tak nakonec budeme mít na stole něco, co, nás, eh, co nám vůbec nepomůže pokročit této věci, protože, a já to říkám celé jasně, některé členské státy jsou velice skeptické v této otázce. Nyní paní Bajlerová. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Chtěla bych se rovněž vrátil k návrhu směrnice a k tomu, co o tom bylo řečeno. Vy jste sice říkal, že na základě právního základu článek 23 není možné přijít s dalekosáhlejšími návrhy, ale tady existují výjimka. Výjimka spočívá v tom, že pokud s tím bude souhlasit rada a parlament, tak je možné předložit návrhy, které půjdou ještě dál, například směrem k tomu, že se ty prostředky použijí v těch lokálních sociálních projektech, které se v některých článských státech již osvědčily jako velmi pozitivní. E, diví mě, udivilo mě, když jste říkal, že některé členské státy se snaží rozředit tuto směrnici. To rozhodně není, e, nemůže sedít v parlamentu, to se pravděpodobně děje na radě která ji signalizoval, že nechce jít dál. Ovšem parlament eh, proti tomu může velice silně zasahovat, když se my tady na výboru eh, shodneme na tom, že všichni členové předložíme odpovídající pozměňovací návrhy, tak samozřejmě tímto vyšleme silný signál směrem k radě v tom smyslu, že chceme, aby něco učinila. Že chceme, aby eh, nyní ta vágní situace z hlediska právního prostě byla odstraněna. Toho jsme schopni. A pak ty členské státy, které se snaží, aby to vše bylo pouze nezávazné, eh, tyto členské státy je třeba konkrétně jmenovat. by velmi zajímalo, zda to je například má domovská země, či zda to jsou Britové, které země si přesně nepřejí harmonizovaná evropská pravidla. Eh, veškerá slyšení, veškerý přednášející na slyšeních nám vždy zde opakovali, že by bylo dobré mít evropskou úpravu, abychom měli více harmonizace. To neznamená, že každý musí na místě, přímo na místě činit to tež, rozhodně ne, ale Jde nám o to, abychom e, tam zapojili vše, co je možné činit a co se dosud osvědčilo. Naši podporu máte, já jsem tady neslyšela nikoho, kdo by se vyslovil proti silnější evropské úpravě a proto je třeba, abychom tedy pravděpodobně pracovali doma v našich členských státech a snažili se zapůsobit na naše státy a vlády v tom smyslu, aby opravdu, jak to tady zde bylo nadneseno, nedošlo nakonec k rozředění té navrhované směrnice. Děkuji mnohokrát, předsedkyně. Ano, přesně o to nám jde. A proto jsem společně s paní Borsellino předložila pozměňovací návrh, který se týká směrnice a kolegyně Borsellino, opakuji to, my společně jsme předložili pozměňovací návrh, který se týká právního základu směrnice. Pro nás je tento aspekt nesmírně důležitý. Děkuji, paní, paní předsedkyně. Ano, já naprosto souhlasím s kolegy, ale jsme ve výboru KREM, jak se dostane do Libe, upřímně řečeno, a kolegyně, myslím, že byste to také e, tam cítila, e, tam už ten zájem se strukturuje trošku jinak. Já jsem upřímně řečeno dost e, zklamaná tímto stavem by bylo Libe a abych řekla pravdu, jsou kolegové, kteří se staví za svůj členský stát a upřímně řečeno brzdí věc. Je to opravdu škoda. V každém případě, pokud je například o Francii, tak zde není vůle k harmonizaci. A myslím, že to ani není otázka většiny. Myslím si, že i u e, předchozí vlády by to vypadalo stejně. Opravdu je to nesmírná škoda, ale není zde vůle postoupit ku předu v této oblasti a u této směrnice. Myslím, že bude opravdu zapotřebí postupovat e, možná tak, aby poslanci eh, se vůbec neohlíželi na to, jak smýšlí jejich vlastní vláda. Musí tak trošku proti vlastní rodině zabít otce a v uvozovkách. A je třeba, aby tedy kolegové také zde z výboru Krym eh, se spojili s kolegy ze své země z výboru Libe, abychom skutečně do toho vnesli rovenu harmonizace. To je jediná možnost, jak bojovat proti mafii. Měli bychom se to projednat ve svých politických skupinách a přesvědčit kolegy. V každé politické skupině to bude problematické. Čili o to jde, pokud chceme něco dosáhnout. A myslím, že také zde bude velký spor mezi parlamentem a radou v této věci. Bude to velmi politické jednání. Děkuji. Děkuji, Veroniko. Není má slovo pan Tavareš. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já souhlasím s těmi předchozími vystoupeními a chci říci, že je důležité, aby ten speciální výbor, který má tedy přechodnou charakter, vytvořila jasnou strategii a taktiku pro to, abychom do tohoto boje zapojili výbor LIBE, dobře víme, že výbor Libe se o toto snažil v rámci právě Makové, měli jsme společný schůzi s výborem Libe. A ještě bych řekl, že tam jsou dvě důležité další, dva důležité další výbory, výbor pro rozpočet a petiční výbor. Proč? Protože zde, a tady se ptám přímo pana Manservisiho, abychom mohli eh, zjistit, který je správný právní základ a jak to tedy vypadá mm, eh, s těmi zabavením majetek, abychom tady mohli mít ten fond tak já si myslím, že je důležité tomu propůjčit politickou vizibilitu, politickou viditelnost. A zde by bylo důležité vytvořit fond a na základě tohoto fondu eh, by občané měli k němu přístup, to by bylo důležité a bylo by vidět, které. A dobře víme, že ve výboru rozpočtu jsme měli již pilotní projekty v parlamentu, a to by tomu dalo parlamentní kontrolu, demokratický charakter a zároveň občané, nevládní organizace v oblastech, kterých se to týká, by měli mít přístup do tohoto fundu. Oni by eh, předkládali návrhy piletních projektů a bylo by to prostřednictvím našeho petičního výboru. Takže bychom do toho zapojili čtyři výbory parlamentu, dva z nich jsou velice důležité a ještě tedy eh, petiční výbor eh, by tady v tom viděl jasný cíl a získal by na politické důležitosti tímto způsobem. A tady bychom měli z parlament, eh, ze strany parlamentu pokud tedy bychom měli ze strany parlamentu dobrou politickou většinu, tak by to bylo dobré a myslím si, že by se nám to podařilo tedy dát, jak si eh, prosadit. A ještě věc, byla Hovořilo se tady o, o otázkách vzájemné důvěry mezi členskými státy a mezi členskými státy a mimo evropskými státy. Já si myslím, že toto je rovněž důležité a Například vidíme, jak to vypadalo v případu Swiss RTP, jak jsme dokázali eh, ukázat ten eh, na druhou, směrem na druhou stranu Atlantiku, jak je to pro nás důležité. A na druhou stranu Eh, dobře víme, že my tedy dáváme informace přes Atlantik, ale nezískáváme odpovídající informace, které se nám říkají eh, organizovaného zločinu mezinárodního. A proto se tedy ptám eh, také pana Manservisiho a rovněž pana ze Světové banky, pana Vanda Doese, ptám se, zda by nebylo možné v rámci revize uplatňování TFTP Eh, víme, že tam jsou ty pravidelná eh, hodnocení. Zda by nebylo možné, abychom tedy dostávali z druhé strany Antarktiku informace o například eh, o těch konečných uživatelích peněz, bankovních účtů a majetku zabaveného tedy na druhé straně Atlantiku. Já si prostě myslím, že bychom tento aspekt mohli také zapojit do připravované bankovní unie, která se tedy nyní v rámci EU připravuje, abychom tam právě nemohli zahrnout tu otázku zpětného využívání zabaveného majetku. Děkuji. Byl Newton Dan. Děkuji, paní předsedkyně. To byly dvě velmi zajímavé prezentace, děkuji. Ani jeden z vás, leda, že bych býval usnul, zmínil daňové ráje. A daňové ráje, které Evropa sponzoruje ke své hanbě, a moje členská země možná nevíc ze všech, pokud nedokážeme eliminovat daňové ráje, pak tady bude neustále k dispozici mezera v systému pro zločince. Takže co můžeme udělat s danovým, daňovými ráji? A dále na pana Manservisiho. Všichni víme, že členské státy nechtějí spolupracovat. To v každé oblasti evropské činnosti vždy stejné. Možná bych navrhl, aby tento výbor a zpráva, kterou za nás bude předkládat eh, pan Jakolino někde v příštím, eh, v příštím roce, jsou skutečná možnost, jak se dostat eh, na radu. Protože pokud to komise a parlament budou spolupracovat a říkat, podívejte na objem toho problému za celé roky, jaká je ztráta příjmů pro členské státy, jsou to miliony a miliardy, a můžeme apelovat na veřejnost. Mohli bychom apelovat na veřejnost, eh, mohli bychom eh, uspořádat úžasnou tiskovou konferenci, kde budeme mít eh, pana Kolina, paní Alfánu, vás za komisi. A pokud budeme takto upozorňovat veřejnost a bude tlačit na své vlády. Takže já myslím, že je zde možnost, jak podnítit veřejné mínění Eh, k takovému tlaku, pokud by nám komise pomohla tím, že nám poskytne příslušné údaje a čísla, tak abychom mohli maximální měrou eh, tuto věc eh, veřejně prezentovat, tak v tom případě myslím, že tady vznikne reálná možnost, jak dosáhnout dobrého výsledku. Ehm, pan, pan se složitým jménem Vander Dos de, de Villeboa, ale s úžasným anglickým akcentem. Nezlob se, nezlob se, Bile, ale od dotazy na eh, dalšího řečníka eh, až následně, protože pan generální ředitel musí odejít. Takže hned poté budeš mít možnost, pokud nevadí, byla. Eh, paní Janaku, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Já, já, stejné dotazy, které zde zazněly ohledně této směrnice, se týkají i mě, nicméně nebo mohu, pohož, nebo mohu položit i já. Já myslím, že parlament by mohl tedy vyvíjet tlak na radu. Skutečně zde není dobrá spolupráce. Jeden z problémů, kterým čelíme, je korupce, ke které dochází, když zcela zákonný podnik ve snaze získat veřejnou zakázku ve členském státě Unie financuje eh, něco zaměstnancům, politikům a tak dále. Na takové případy korupce jsme narazili nebo narážíme Ne narazili například v zemi toho podniku, ale ta dokumentace nebyla daná k dispozici z politických důvodů. Já si myslím, že je třeba provádět legislativu jednotně. Víme, že ne vždy policejní a soudní orgány spolupracují. V případě zabavení majetku v mé zemi dochází ke zmrazení účtů eh, osob, které jsou podezřelé z takové činnosti. Tito podezřelí eh, odejdou do zahraničí. Rodina podezřelého má zmrazen majetek, eh, ale nakonec to vypadá tak, že tady byl zmrazen majetek, ale podezřelý zmizel. Já si myslím, že je možné konstatovat, že zákon je sice velmi přísný, ale nakonec celá věc vyústí v beztrestnost. Je třeba přijmout ustanovení tak, aby nedocházelo k úniku těchto osob do zemí, kde je systém méně striktní je třeba, aby situace byla vyvážená také tak, aby to, co zakotuje zákon, mohlo být skutečně prováděno, abyste nevznikla nějaká okénka k obcházení zákona. Takže to je jedna věc, kterou jsem chtěla zdůraznit, tak která vyplývá z mé zkušenosti s touto velmi složitou problematikou. Děkuji, paní McIntyre, prosím já eh, jsem se chtěla dotknout vystoupení do řečníka, takže to mám eh, na dnes až později, je to tak? Ano. Dobrá, takže hned dávám slovo panu řediteli Manservisimu. Děkuji. Děkuji mnohokrát je k tématu azyl. To se týká jedna otázka. Nicméně pokusím se tady eh, dost, dostáhnout nějakou dobrou výsledku i v této věci. Pokud je o vaše slova, která byla kritická, stimulující, ale zároveň říkala, že je dobré, abychom postupovali společně tímto směrem. Nejprve k roli vašeho výboru, samozřejmě to mi nepřísluší komentovat, ale já se skutečně obávám eh, toho, jak vnímám situaci, že pokud jednání, eh, další jednání o tomto právním nástroji se bude řídit obvyklou logikou, to znamená eh, nalézt kompromis Eh, s ohledem na realizovanost tam i onde. A pokud tam nebude jasná podpora, jasné vnímání to, toho, že samozřejmě jde o právní nástroj jako kterýkoliv jiný, ale ve skutečnosti a v tento konkrétní čas jde o opravdu klíčový problém, klíčovou výzvu organizovaného zločinu, který hospodářské že tady v hospodářské rovině naše snahy o zabavování těchto majetků kvůli občanovi, kvůli podpoře demokracie, eh, že to je věc, který která si zaslouží dobré řešení a kompromis. Možná stačí na papíře, ale ne fakticky. A to, co zde zaznělo velmi důležité, je právě třeba eh, argumentovat jasnými údaji, získat podporu, vést eh, kampaň pro oslovení veřejného mínění. Komise a příslušný, příslušná komisařka jistě bude eh, se chtěl toto zasadit a určitě vaše podpora a vašeho zpravodaje pomohou, protože je třeba, aby si všichni uvědomili, že tady nejde pouze o to dosáhnout kompromis ve věci právního textu, ale že jde o to, jak lépe vybavit Evropskou unii potřebným nástrojem, anebo prostě propásneme velkou příležitost. Proto jsem se také zaměřil na to, jak také zaznělo v závěr od vás, že totiž pokud nebudeme mít jednotný režim, eh, který dokáže zachytit aktiva, která jsou prováděna těmi různými eh, mezerami, eh, pokud nalezneme komplexní řešení, byť třeba jenom pro některé omezené případy, které nicméně pokrývají eh, omezeně tady definované, nicméně které pokrývají 80 úspěšnosti organizovaného zločinu. V případě, kdy se skrývá, snaží tady skrývat své zisky, tak buď to provedeme na úrovni Evropské unie a musíme mít tady abychom tady umožnili efektivní eh, činnost soudu a policie, nebo pokud nemáme dostatečně eh, respektive protože tady mít dostatečně silné zákony pouze uvnitř členských států nebude stačit. A bavíme se také o směrnici o zdanění příjmu. Ano, samozřejmě je zde určitý širší kontext a některé kroky se provádějí i mimo EU, ale já myslím, že to, toto by nemělo být eh, výmluvou pro to, abychom tuto oblast neharmonizovali v Evropské unii. Samozřejmě to bude komplikované, existují uh, Eh, jiné daňové ráje. Je zde širší eh, kontext, kde USA a vůbec eh, nově vznikající mocnosti se do toho pouštějí. Je třeba to řešit i prostřednictvím bilaterálních dohod a efektivnější spoluprací se třetími zeměmi, ale jádro věci to je náš jednotný vnitřní trh, naše integrovaná ekonomika a pokud my nebudeme mít možnost zabavovat tyto, tato aktiva, tak prostě nebudeme důvěryhodnými partnery při vyjednávání s USA či jinými zeměmi. Takže je opravdu naprosto nutné, abychom sami měli harmonizovaný přístup a potom ho je lépe pracovat s jinými. Typickým příkladem je USA. Eh, máte pravdu, když zmiňujete TFTP, eh, kterou teoreticky je možné využívat pro tyto věci, také protože TFTP se vztahuje i na vážně organizovaný zločin a terorismus ale v zásadě tento proces eh, eh, je tažen Spojenými státy. A nyní zjišťujeme, že řada našich členských států využívá také tyto informace pro vnitrostátní účely, takže se na to podívejme eh, trošičku striktněji a navrhněme nějaký jasný postup. Jinak ta situace zůstane roztřištěna, ale teoreticky tedy není nemožné eh, dosáhnout eh, zavedení společného postupu. Dále eh, vyslechl jsem se vaše různé představy, pokud je znovu využívání těch prostředků, ale buďme realisté, víte, v jakých podmínkách probíhá vyjednávání o víceletém finančním rámci. Víme také, jak dopadla poslední diskuse v Evropské radě. To nebyl žádný obrovský výsledek. Ta jednání stále běží. Takže vytvořit samostatnou rozpočtovou položku, ne, no nevím, možná by to zafungovalo, ale nevím. Eh, naopak, co můžeme, eh, co můžeme navrhnout do toho Fondu pro vnitřní bezpečnost, ten by mohl být flexibilnější a možná bychom to mohli nějak harmonizovaně využívat poté na podporu pilotních projektů to by asi šlo, takže to je myšlenka, která se blíží i našim úvahám. Samozřejmě to bude záviset na konečném výsledku, na tom, jaký právní základ bude přijat. Proto bych zatím e, tady také byl obezřetný a e, přistupoval, to tak, přistupoval k tomu také e, k volbě právního základu s ohledem na možnost vytvoření toho fondu. Dále, pokud 70 bude je distribuováno ve sdíleném řízení, pak je samozřejmě obtížné eh, vytvořit nějaký finanční zdroj, byť malý, abychom ukázali, že eh, lecos je proveditelné, ale můžeme zkusit alespoň nějakou takovou tu eh, drobnější, drobnější věc. A dále pokud o právní, právní základ, jak jsem říkal, dnes článek 83 je jediný možný. Opakuji, jde o harmonizaci. Harmonizaci na základě již existující legislativy, protože máme zavedenou rámcovou směrnici, která teoreticky je ještě širší, ale e, v praxi je relativně málo účinná. Právě protože je příliš vágní a protože protože byla zamýšlena pro jiný právní kontext, nikoli harmonizace, ale spíše spolupráce mezi orgány činnými v trestním řízení. Takže my se e, to snažíme nyní rozpracovat dále, navázat na to, pokud nebudeme moci v právní rovině zajít dále, můžeme jít jinudy přes eh, ta paralelní doprovodná opatření, řekněme eh, sociální opatření, ne legislativní, kde ale můžeme ukázat přidanou hodnotu. Kromě toho můžeme využít eh, Passerel 1, teoreticky, nebo zda můžeme, teoreticky ano, ale žádá tu jednomyslnost a pokud nyní hrozí, že se nám oslabí už kvalifikované většině, ve spolurozhodování obsah návrhu směrnice. Možná bychom se měli nejprve zaměnit, zaměřit na to, a váš výbor v tom může sehrát klíčovou roli, protože, tady jde, protože nám jde spíše o věc než o pouhý kompromis. O to bychom se měli všichni zasazovat maximální měrou. Samozřejmě v určitý okamžik se všichni budeme muset rozhodnout a je třeba si připomínat, oč v tomto případě konkrétně běží. Takže ještě jednou mnohokrát děkuji a moc se omlouvám, že musím odejít, ale e, zůstane tu můj spolupracovník a velice se těším na další spolupráci s vámi na tomto výsostně důležitém tématu. Děkuji, pane řediteli. Nyní budeme pokračovat v diskusi paní McIntyre, která měla dotaz na eh, pana eh, Van de Doste Edelboa. Yes, thank you. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já mám připomínku a otázku vlastně, takže dvě věci. Já jsem neslyšela úplně tu úvodní část té první prezentace, ale většinu vaší už jsem stihla. A já chápu, jak je důležité eh, se zajímat o ten majetek a navracet ho, ale vy jste říkal, že někdy důležité je to, vy jste říkal, že je to někdy důležité proto, i v případě, kdy tady není vždy možné stíhání. Já jsem si zapsala, že vy jste říkal, že někteří lidé jsou příliš mocní na to, aby byli stíháni. A to mě naplňuje hrůzou. Pokud chceme o sobě říkat, že jsme demokracií, tak musíme podporovat demokracii všude v Evropě a musíme také podporovat zásady právního státu a je naprosto nepřijatelné, abychom říkali, že někteří lidé jsou příliš mocní na to, abychom je stíhali, takže to jsem tady chtěla jenom zmínit a vyjádřit eh, svůj eh, úděs nad eh, něčím takovým. Moje otázka se bude týkat Spojeného království. Jak asi určitě víte, tak v rámci protokolu 36 Spojené království je v takové pozici, že se pravděpodobně rozhodne eh, pro opt-out z opatření pro vnitro a spravedlnost. A já bych eh, ocenila, kdybyste mi řekl, jak se díváte na ta stávající opatření. Teď nemluvím o těch, která se snažíme eh, prosadit nebo získat spolupráci na nich, ale která, která z těch stávajících opatření kdyby je stáhli, která by způsobila velké problémy, která by možná způsobila ještě více bariér, překážek, než eh, kromě těch, které už v tuto chvíli máme. Takže umíte si představit, že by potom vznikly ještě další překážky, kde bychom některá z těchto opatření zrušili a jsou tady ještě nějaké další oblasti, které si myslíte, na které si myslíte, že bychom se měli zaměřit? A děkuji. Teď dám slovo panu Newtonovi Danovi byla, prosím. Já se omlouvám. Já jsem říkal paní McIntyre, že jeden z příkladů toho, eh, kdo byl příliš možný na to, aby ho stíhali, tak to eh, byl pan Berlusconi. Ale to je jedno. Děkuji mnohokrát za slovo. Já jsem chtěl obdivovat úžasný anglický přízvuk eh, našeho řečníka, ačkoliv má pravděpodobně belgické jméno. A ty daňové raje, to je jedna věc, tam bych chtěla, abyste mi odpověděl. A za druhé, vy jste hovořil o tom zajímavém konceptu obohacení, tedy že nízký přístup a velký majetek. A já tady teď myslím na všechny ty anglické aristokraty, který, kteří mají obrovské domy, e, obrovské pozemky, ale nízký příjem. A ono je pravda, že tady e, původně všichni e, získali ty majetky trestnou činností, ale potom tady se tam nabalila na to ta prestiž a tak dále, ale k tomu se asi vyjadřovat nebudete. Teď jste zmínil také tu knihu Puppet Masters, kterou držíte. A já, mě by zajímalo, jestli eh, je můžeme někde dostat. Já jsem si to vygoogloval a Google říká, že Puppet Masters eh, je film, v nichž mimozemšťané přiletí na zemi a kontrolují eh, lidi. Já, možná vaše kniha není až tak vzrušující, ale určitě bych měl zájem o výtisk. Grazie, la parola all'onorevole Iacolino. Děkuji a nyní má slovo Pan Jakolíno. Děkuji. Pan Newton Dunn již hovořil o tématu daňových rájů a já bych nyní přešel k roli bank. Je užitečná bankovní unie proto, abychom měli efektivnější kontrolu? To je má otázka. Pokud budeme mít skutečnou bankovní unii, pokud bychom ji měli se skutečnou uh, bankovým governance, právo a řízením, bylo by užitečné, aby tam byl i ten komponent toho praní peněz, tím toho, čím se právě zabýváme. Právě se hovořilo o těch mechanismech, které tam existují, zmrazování a tak dále, že se to musí udát i hned. A jistě potřebujeme i předběžná varování obsáhla a spolupráci mezi členskými státy. A Často je tomu tak, že právě ta spolupráce chybí. Členské státy by tedy skutečně měly z této záležitosti udělat se záležitost eh, ústřední. Například, viděli jsme to i na příkladu Kadáfí. Jako- na no, to byla také velice silná reakce, ale byly zase některé jiné osoby, které to viděly odlišným způsobem. Co si myslíte, ta směrnice o praní špinavých peněz, jak užitečná bude? My o ní právě v parlamentu diskutujeme. A pak téma zabavování majetku. I o tom právě diskutujeme v Evropském parlamentu. Jak to vidíte vy? Jak vidíte budoucnost? Mohlo by to být doplnění k tomu, co již máme? Může to být účinné? A nyní ještě k otázce daňových rájů. Zde se v podstatě hovořilo pouze o daňových rájích, které leží mimo Evropskou unii. Ale já bych chtěl podotknout, že některé evropské členské státy eh, jsou, eh, abych to tak řekl, do značné míry schovývavé a ideu daňových rájů v podstatě až tak nezavrhují. Děkuji, takže tady máme otázky na pana Van der Does, ale ještě budeme slovo pan Kinko, prosím. Děkuji. Já jsem právník a část kariéry jsem strávil skutečně obhajobou u e, soudu. Nikdy jsem tady nebyl státním zástupcem. A velice často jsem viděl, jsme hovořili o této otázce, o osob, kteři, které jsou příliš eh, mocné a proto není možné je stíhat. To je zajímavá věc a já bych eh, vlastně chtěl varovat eh, před tím, když tady pan Newton Dunn jaksi mm, v takovém zkráceném řízení odsoudil italského politika, ale já tady se nechci v žádném případě vměšovat do záležitostí Itálie. Ale jeden z problémů, a to se týká řady člen evropských zemí, je spolitizovanost eh, soudnictví a státních zástupců a z toho mám velké obavy. V Spojeném království, alespoň teoreticky, naše státní zastupitelství by mělo být nezávislé a tedy v žádném případě eh, by v každém případě se tady snaží vždycky předem odhadnout, zda je možné vůbec dosáhnout odsouzení, usvědčení, a to bez politického vlivu. Ale jinde, třeba ve Francii, je otázka, kdo koho vlastně jmenuje, protože kdokoliv, kdo je přímo jmenován politiky, samozřejmě potom podléhá politickému tlaku. A mně se zdá, že my bychom se měli snažit o to, a to je v USA také důležitým indikátorem, protože tam celá řada pracovních míst v státní e, zastupitelství je politických, tak je třeba se na to zaměřit. Já myslím, že je důležité e, i v naší práci, v práci našeho výboru, se zaměřit na to, jestli bychom mohli v evropských členských státech dosáhnout nějakého obecného porozumění tomu, že prokuratura by měla být pokud možno co nejvíce nepolitická. Já vím, že je to téměř eh, nemožné, protože ve spoustě členských států to prostě nejde, ale určitě bychom se o tom měli snažit. Mělo by to být naším cílem, protože já jsem viděl celou řadu případů, Tady už byl zmíněn případ pana Berlusconiho a myslím, že byl asi se mnou bude muset souhlasit, že tam nešlo o nedostatek e, politického vlivu, jak si v tomto případě. To samozřejmě všichni víme a přiznáváme, ale my potřebujeme vytvořit atmosféru, která politiku ze státních zastupitelství úplně vymaže. A nikdo není nikdy samozřejmě, paní předsedkyně, nezávislý, úplně nezávislý máme i nezávislé příspěvky v tomto jednacím pás, eh, sále. Máme tady nezávislé osoby, které jsou tady třeba vědci nebo zástupci akademické sféry, ale většina akademiků, které já znám, zdaleka nejs, není eh, nezávislých, protože většinou mají velice vyhraněné názory, které jsou stejně vyhraněné jako názory některých politiků ale samozřejmě, že pokud se nám podaří dosáhnout menšího politického vlivu na státní zastupitelství ve většině e, zemí, tak to bude mnohem lepší. Může, budeme moci stíhat e, e, osoby, které mají malý, střední nebo i velký vliv, ani bychom se báli toho, že to potom bude působit nějaké problémy někdy tady se dochází k rozhodování z důvodů, které nejsou uh, legální a nejsou vůbec relevantní z důvodu z hlediska uh, orgánů trestných činem řízení. Děkuji. Já vás chci jenom uklidnit, pokud jde o několik eh, otázek. Berlusconiho uh, soud uh, skutečně neorganizuje Bill Newton Dunn, Eh, tam se tím zabývají soudy, které se, eh, které se řídí fakty. Samozřejmě určitý politický tlak tam možná může být. A slyšení, která pořádáme v našem výboru, vždycky, eh, tam, tam vždycky zveme velice kvalitní odborníky, ať už to je z, politi- z řad policistů nebo jiných orgánů a skutečně nám tady dokazují svou erudovanost. Eh, náš řečník upozornil na velice závažný problém, také tady zaznělo, eh, ten se týkal bank a také toho, jestli můžeme hrát nějakou roli, pokud jde o bankovní eh, pravidla. Pan Tavara, děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěla vrátit k té a přenést otázku na globální úroveň. Je jasné, že dělňové ráj jsou problémem a je třeba, aby se tomu někdo věnovala a podle mého názoru by měly být rušeny, ale rovněž si myslím, že Eh, je to také otázka kulturních rozdílů v oblasti bankovnictví a také v oblasti podnikání a informační politiky mezi velkými globální bloky, tedy na jedné straně USA a na druhé straně Evropa a patří tam také již tedy rychle ekonomiky a tady se opravdu eh, vytváří stínový finanční systém. Finance pocházejí z organizovaného zločinu. Máme případy bank, které jsou velice renomované v USA a v Evropě, která mají ovšem, které ovšem mají aktiva, které pocházejí buď od zločineckých organizací nebo přímo z trestných činů. A je to tedy opravdu kulturní rozdíl ve finančních systémech těch velkých bloků Evropa a USA a to, to má také jakýsi generativní genetický aspekt. Například, není to tedy dokázáno, ale je tady taková teorie, že ten cirkulace finěz mezi bankovním evropským systémem a bankovním systémem USA eh, a dobře víme, jak to vypadalo s tou finanční, s tou nemovitostní bublinou v USA. A tady je taková snaha přenášet ta rizika do finančního systému v Evropě. Dobře víme, jak to tam tady vypadalo v roce 2008-2009 v USA. A to nebyl stínový bankovní systém, ne. To byl tedy produkt um, řádného bankovního systému, přenesl se do Evropy a Evropa má ty problémy, které z toho nyní má. A já se tedy ptám, jakým způsobem by bankovní systém uh, nebo Světová banka mohla eh, posloužit tomu, aby se tady zlepšilo chování, ta kultura chování bank, eh, jak v Evropě, tak v USA, tak aby se zajistilo, že opravdu potečou informace oběma směry a aby tedy nebylo možné pouze konfiskovat jistá aktiva, ale také identifikovat na základě eh, jistých vzorů a vzorců chování, identifikovat určité karusely, například ty karuselové vodory, které se týkají daní, daňových úniků, jak vypadají takové ty karusely, eh, které se týkají podniků a fyzických osob a jakým způsobem oni tedy se vyhýbají své daňové povinnosti. A tady si myslím, že právě Světová banka by mohla přispět. A dále chci říct, že ty velké bloky, které uvnitř sebe mají jakési kvázi téměř daňové eh, mm, daňové ráje, jako například Lucembursko v Evropě, ale existuje to i v USA. Eh, jakým způsobem eh, bychom mohli, a podobné díry existují také v Brazílii, v Indii, Číně, jakým způsobem bychom to tedy mohli dořešit, protože si myslím, že my tady nemáme nějakou morální autoritu, abychom kritizovali Brazílii, Indii Čínu, když se nám nepodařilo dořešit tento problém u nás doma. Samozřejmě oni mají také svou, eh, své stínové oblasti, své problémové oblasti, to jistě ano, ale já si myslím, že je vhodné, abychom tady, eh, aby tady zazněl takovýto komentář. Eh, protože my tady hovoříme o tom, jak se tady vyhnout problém v budoucnosti a já se ptám, jakým způsobem může Evropská unie a USA posílit svou spolupráci. Již jsme tady otařili o TFTP, což je tedy problém výměn eh, informací za účelem potírat terorismu. A já si myslím, že terorismus, že bychom si také mohli vyměnit informace za účelem potírat ekonomickou trestnou činnost. A já se tedy ptám, eh, ta naše strana, druhá strana v USA, náš partner, eh, jakým způsobem by tedy on eh, mohl s námi spolupracovat, protože oni řídí uplatňování TFTP a já si myslím, že i komise by se měla zasloužit o to, aby TFTP posloužilo také pro boj proti ekonomickému eh, organizovanému zločinu. Eh, já si tedy myslím, že informace že tedy opravdu eh, by bylo důležité, aby informace, USA poskytovaly informace Evropě a Evropě je potom využívala v rámci boje proti organizovanému zločinu ekonomickému. Děkuji. Děkuji. Ja, danke, Frau Vorsitzende. Paní Weilerová, děkuji paní předsedkyně, jsem eh, správně neinterpretovala eh, vaše gesto rukou, promiňte. Na základě příspěvků kolegyň a kolegů bych ráda ještě jednou zopakovala, že ne každá země je tak zcela bez chyb. E, Itálie sice v minulosti pro nás e, se postaralo o to, že tady tam byly celá řada potíží, ale i v mé zemi byly ekonomické skandály a snahy ovlivňovat justici a to právě v oblasti ekonomických trestních žinů. Naštěstí my máme šikovné investigativní novináře, kteří to odhalí a zveřejní. Mě, pane eh, Vander Dileboji ve vašem, Dileboji ve vašem příspěvku zaujala ta globální dimenze, o které jsme předtím my zde nediskutovali. Vy jste řekla, že chybějící důvěra je hlavním důvodem pro to, proč to nefunguje a proto je třeba si položit otázku, čím to je. Pokud jsme v minulosti zazněli tady určitá jména, Berlusconi, Kadáfi, ale já si vzpomínám například na to, že i tehdy Například eh, mizel majetek spojen, eh, našich spojenců, například Marko na Filipínách, Marcos na Filipínách. A opravdu tady byly jak osoby, které se snažily zabránit tomu, aby něco takového bylo zabaveno. A pak je jasné, že mladé demokracie jsou skeptické a ptají se, kde je neutrální základ pro toto. A to je moje otázka. Kde je neutrální základ? vašich orgánů. Dříve se říkalo, že vše, co je Světová banka, e, VTO a podobné organizace, vše toto se nachází velice jaksi blízko e, u USA, že jsou tedy velice blízké USA. Já se tedy ptám, Jakým způsobem eh, vy se stavíte vůči OSN? Je tady nějaká společná báze? Tam se proto, protože bychom mohli mít více důvěry, kdybychom přesně znali, jak vypadají ty pravidla. Například, jak, je, jak vypadá ten, ta pravidla, upravují velké mocenské bloky Čína, USA, anebo je to OSN? Děkuji. Já bych předala slovo panu Vanda der ale ještě jedna poznámka. Chtěla, byla jsem informována o tom, že právě v mé zemi dnes dopoledne mi byla poskytnuta tato zpráva. Existují banky, které a týká se to částky asi 4 milion eur. Eh, tyto banky poskytly tuto částku lidem, které pocházejí z organizovaného zločinu bez jakékoliv dokumentace. Například jedna konkrétní banka uzavřela smlouvy s dětmi mafiánů. Byla to konkrétně banka Berkeley's. A když se, eh, jsme, když se potom zjistilo, jak je možné dát 900 milionů nebo co já vím kolik peněz eh, takovýmto lidem, aby si například otevřeli restauraci. Ano, jedná se o mladé lidi, je jim 20 let a pak e, se řeklo, e, to byly děti bohatých osob, které velice dobře známe a proto jsme jim poskytli takovou tu půjčku. A já se ptám, jak vůbec k něčemu takovému může docházet, to je naprosto zvrácené. Například v Itálii my jsme hovořili se všemi těmito lidmi. Když někdo přijde a kritizuje organizovaný zločin a pak chce e, od banky úvěr ve vývěry 15 tisíc eur a banka to podpoří, či respektive nepodpoří a ne, najednou se objeví syn mafiána, ten nemusí bance poskytovat vůbec žádné informace a i hned dostane úvěr v obrovské výši. To je opravdu velice zvláštní situace. Thank you very much. Děkuji mnohokrát eh, za všechny vaše dotazy. Eh, předem se omluvím, že budu muset odejít cirka za čtvrt hodiny, tak eh, pokusím se co možná o největší stručnost. Jinak eh, odkud jsem, jsem z Holandska. Byla zde celá řada zmínek o daňových rájích a jejich využívání. Já nejsem expert na daňové otázky, takže o této věci hovořit nebudu, ale pokud je o Puppet Masters, tedy ty, kdo tahají za eh, tak eh, v souvislosti s touto studií či publikací, a budete-li chtít výtisk, eh, dejte mi prosím vizitku, já eh, vám jej rád pošlu. Takže my jsme zjišťovali, které jurisdikce byly užívány proto, aby pro tedy ty korporátní nástroje, které se využívaly ve velkých případech korupce. A čekali jsme, že to budou obvykle offshoreové jurisdikce, ale ku podivu nikoli. Číslo jedna byly USA. A pak jsme udělali ještě jednu věc, eh, takové mystery shopping, asi 100 eh, podniků, eh, které, kde prostě byl nějaký, kde já jsem poslal náznak v mailu, že sedím na spoustě horkých peněz a jakou strukturu by mi poradili. S tím, že cílem nebylo až tolik zjistit, co přesně by nám porodili, jako zda by nás, po nás žádali nějaké identifikující informace. A opět jsme shledali, že USA se stojí úplně nejhůře v této souvislosti. Takže tady se také vracím k tomu, co řekl pan Tavareš. Bylo by skvělé, kdybychom měli rovnou, rovnocenou výměnu názorů, to úplně souhlasím, ale nejprve musí vůbec existovat informace, musí být dostupné informace, které si můžeme vyměňovat. To je nutný předpoklad. A já se obávám, že to, že chybí, že vůbec nejsou schromážené informace o skutečných vlastnících nejenom ze strany bank, ale zejména eh, ze strany eh, těch eh, trustů a podniků, které poskytují služby. A oni ze zákona nemají povinnost v Americe, na rozdíl od Evropy, tyto údaje vyžadovat. Takže tady je veliká nevyváženost, kterou je třeba řešit, ale co se musí stát? V prvé řadě je, že musíme mít zavedena pravidla Eh, pro zjišťování skutečných vlastníků, která byla skutečně prováděna v praxi. Opět eh, nebudu zacházet do velkých podrobností, ale FSA, tedy orgán pro finanční služby, zveřejnil fascinující zprávu o souladu ze strany britských bank, kde máme eh, pravidla pro identifikaci politicky exponovaných osob, takzvaných PEPS, do jaké míry je to realizováno v praxi a tady bylo vyjádřeno obrovské znepokojení v této studii, eh, zejména eh, pokud typický byrokratický jazyk regulátora. Je to opravdu nesmírně zajímavá zpráva, velmi zajímavá a můžeme si na základě ní učinit určitý obrázek. A tady nechci nějak eh, odsuzovat Spojené království. Naopak jsem velmi rád, že to regulátor zveřejnil tuto zprávu, že ji vypracoval. A pokud je Nezlobte se, paní, nevidím na vaše, na vaše jmenovku paní McIntyre, že někteří jsou příliš mocní na to, bychom je stíhali. E, to neznamená, že bych s tím souhlasil. Bohužel taková je politická skutečnost. V celé řadě zemí světa například stíhat bývalého prezidenta země by vytvořilo tak neúnosnou politickou situaci, že aby se vláda rozhodla, to prostě nemůžeme, protože ten neklid, který by to vyvolalo, byl, by byl příliš velký. Takže já to nějak neschvaluji, jenom upozorňuji na to, že je to politická realita. A co říkám, je, že minimálně by ta země se měla snažit zabavit majetek dané osoby. To je, to je naprosto minimální standard, který by měla být schopná držet každá země měli by se snažit eh, získat zpět tento majetek. Pokud je tady o ta aktiva, ta aktuální bilance je slabá, velmi konzervativní odhady říkají, že nějakých 240 miliard ročně ztratíme kvůli korupci. Star Initiative má um, uh, Asset Recovery Watch, která sleduje tady zabavený majetek mezinárodně a mezinárodně je ten celkový objem maximálně 5 miliard. A to za posledních 20 let. Takže srovnáme-li 5 miliard z 20 až 40, za 20 let s 20 až 40 miliardami ročně, které nám uniknou, tak vidíme, že zbývá ještě mnoho vykonat. Co dále? E, byl zde dotaz, zda můžeme intervenovat za Světová banka, e, může nějak zasahovat do vztahu mezi Evropou a USA. V konkrétních případech nemůžeme zasahovat, ale co můžeme, a tak jsme také postupovali u Puppet Masters, je, že můžeme nastolovat problém eh, rovných hracích podmínek, pokud je o schromažďování údajů, informací, pokud je o offshoreové daňové ráje nebo podniky, kdy jsme posílali ten mail s tou jakoby nabídkou, tak tedy eh, američtí poskytovatelé služeb eh, nevyžadovali žádné informace. To, co obvykle považujeme za daňové ráje, ty alespoň žádali nějaké identifikační údaje té firmy z daňových rájů. Možná, kdybychom zašli dále, zjistili bychom, že to bylo pouze na oko, to nevím. Eh, v tom naše studia nepokročila dostatečně daleko, to nebylo jim cílem, ale Vyšli jsme tady z poměrně malého vzorku, asi stovky poskytovatelů služeb. Nedávno Jason Charman, eh, jeden ze spoluautorů Puppet Masters, vydal zprávu, zřejmě zprávu eh, o této věci s tím, že on tam měl 2000 800 poskytovatelů služeb, to byla podobná studie tady, opět dospěl ke stejnému závěru. Celkově eh, dodržování předpisů a to je pouze tedy ta první fáze, nezašli jsme dále, neprovedli další kroky, ale v té počáteční fázi poskytovatelé služeb eh, z, tak, z daňových rájů eh, plní předpisy v tomto smyslu daleko více než jiné neoffshoreové jurisdikce. Takže nesmíme se zaměřovat pouze na problém offshoreových jurisdikcí a poskytovatelů služeb, pokud chceme ten problém řešit. Pokud je o dotaz paní eh, Vajlové, proč nedůvěra? To je fascinující filozofické téma, eh, se kterým, se, eh, se kterým zápolíme každodenně. Eh, částečně to souvisí s tím, že nevíme, neznáme odpovědi, velmi často také se vyskytne podezření, ze strany vlády, která se právě ujala moci. Tyto vlády často vnímají mezinárodní finanční centra jako vlastně součást té konspirace, protože konec konců přijala peníze od jejich předchůdců, kteří byli u moci a ta finanční centra musela vědět, že ty peníze nebyly eh, zákonné, zákonně nabité. Takže pokud tyto finanční instituce jsou ochotny tuto hru hrát, proč by najednou nám měli chtít opravdu pomoci? Takže toto podezření vzniká na jedné straně. Na druhé straně mezinárodní finanční centra si nejsou jista, eh, zda toto je činěno pouze z politických důvodů, anebo zda je to myšleno reálně, eh, jak budou nakládat s informacemi, které jim poskytneme pouze pro tento účel, anebo, anebo se to najednou objeví na titulní stránce novin. Takže do hry vstupuje celá řada eh, takovýchto lidských aspektů, které se snažíme překonat prostě tím, že eh, se snažíme o zbližení obou stran, eh, tím, že státní zástupce napíše, tady MLA vede v kontakt s tou protistranou a takováto sezení, musím říct, takováto setkání vydají za 100 nějakých workshopů. Aspoň taková je naše zkušenost. A dále jste se tázali na základ eh, naší činnosti, naší angažovanosti. Ano, máme základ ve Washingtonu, ale nejsme eh, americkou organizací a jistě u Puppet Masters jste se mohli všimnout, že jsme velmi kritičtí také k situaci v USA, k tomu, že tam ty údaje nejsou prostě schromažďovány. To opět neznamená, že v USA nevzniká nic dobrého, zejména F, u FATF USA velmi razantně prosazovali další pravidla zavedení dalších předpisů eh, pro zjišťování skutečných vlastníků. Eh, za to je třeba jim poděkovat. Eh, senátor Leven je velmi odvážný a opravdu obdivuhodným způsobem bojuje v kongresu za to, abychom ve věci reálných vlastníků činili více. Takže nejde o to, že by si americká strana neuvědomovala problém, že by ji zastírala, naopak snaží se ji řešit, ale jenom jsem chtěl upozornit, že tedy ne, nejsme součástí americké vlády, jakožto organizace. A omlouvám se, pokud jsem na něco zapomněl. Vynechal jsem něco? Myslím, že... A ještě tady byla byla zmínka o bankovní unii, o tom, co ta by mohla učinit. Já si myslím, že to navazuje i na vaše slova. Myslím si, že jedna věc, která je potřebná, a v této věci potřebujeme upřímně řečeno globální konsensus, ne pouze eh, Samozřejmě bylo by skvělé, kdyby Evropa něco učinila, ale pokud se nepřipojí zbytek světa, tak, tak si velmi snadno ty peníze uložíte jinde. Takže je důležité, aby existovala globální strategie. Ale je zde tedy opět eh, téma a problematika identifikace skutečného vlastníka a to, že máte pod kontrolou své politicky exponované osoby, že víte, kdo to, jde, kdo to je a máte zavedeny příslušné mechanismy pro monitorování těch toků a monitorování nesrovnalostí mezi eh, malými částkami eh, u vykazovaných příjmů a, obrovský, a mezi obrovským obratem na bankovním účtu. Ale obávám se, že teď už budu muset skončit. Děkuji mnohokrát za pozornost a děkuji za to, že jste mě dnes pozvali. Děkuji panu Van der Doesovi za jeho odpovědi. Prosím, poskytněte nám rovněž svůj projev, byl by to od vás velice laskavé. A pokud vás k tématu ještě něco napadne, prosím, sdělte nám to. Dříve než nastane polední přestávka, milí kolegové, milé kolegoně. Pouze tato informace. Měli jsme rozpravu s generálním ředitelem Servicem a tam se nadneslo několik podnětů, úvoh a možná bychom tuto diskuzi měli ještě rozvinout na schůzi koordinátoru. ale protože toto téma je strategické a budeme o něm muset ještě diskutovat a je tady nebezpečí, pan Manservis si to říkal, že se ta směrnice o zabavování oslabí, tak vás vyzývám, abyste si rozmysleli, co bychom mohli společně učinit, co by mohl učinit náš výbor pro to, abychom dokázali této tendenci zabránit. Výbor Krim, který by měl v podstatě spolupracovat s výborem Libe, my tedy jako Krym máme pocit, že výbor Libe nepostupuje dostatečně přísně a já vás tedy srdečně vyzývám, abyste na tento aspekt nezapomínali. Možná bychom to mohli eh, doplnit na eh, pořád jednání dnes odpoledne, možná tam eh, na to vyšlení trošku více času, možná by to bylo příliš... Ano, máte naprostou pravdu. Jak jsem ji řekla, je to otázka zásadního významu a musíme se jí věnovat a je třeba, abychom byli velice odhodlaně zajali rozhodný postoj. Paní Janaku? Já navrhuji, abychom uspořádali konferenci zde v Bruselu, abychom pozvali ministry spravedlnosti členských států. Tak, abychom měli přímý kontakt touto cestou s ministry spravedlnosti. Tak to je přímo konfrontované. To by byl dobrý nápad. Lej! E, souhlasím s vámi, vidím to naprosto stejně. To je vynikající nápad. Prohovoříme to na schůzi koordinátorů. Pan Manservisi nám rovněž řekl, že je výsadou rady, tedy členských států, toto řešit. Ale my všichni přeci pocházíme z těchto členských států a nezapomínejte na to, že když byl tento výbor založen, tak mne mnoho kolegů prosilo, o to, abychom eh, pořádali konference v členských státech. Ptali se mě na to, jestli je možnost takovéto konference uspořádat, abychom mohli vytvořit jakousi protitendenci vůči našim vládám, abychom docházeli senzibilizovat eh, veřejnost a politiky v našich 27 členských státech. Já jsem řekla, to je dobrý nápad, je to důležitá věc. Teoreticky bychom to do naší práce mohli zapojit, ale z praktického hlediska se nic nestalo. Minulý měsíc jsem, byla, eh, jsem navštívila Kolín, tedy Německo, a byla to schůze, eh, tam byla obrovská účast, 700 eh, osob, nejenom soudci a vyšetřovatelé, ale hlavně tam byly zástupci občanské, občanské společnosti. Byla to otevřená debata, otevřená právě pro občanskou společnost a tato velká přítomnost, ten velký zájem ukázal, eh, že Občanská společnost se o toto téma také velmi zajímá. A musím říci, že politikové členských států v tomto poněkud zaustávají. Ne, že by nebyli informováni o tomto tématu, ne, že by nevěděli, co se děje. Ale je tomu prostě tak, že politika se touto věcí prostě a jednoduše zabývat nechce. Tedy existuje politická vůle v tom směru, že opravdu, tedy spíše nevůle, politická nevůle se touto věcí zabývat. Proto je nutné, abychom postupovali odhodlaně a jasně vyslovili, náš názor, jasně to řekli radě, řekli jí, že Evropský parlament nebude sehrávat pasivní roli, že chce zásadním způsobem do celé věci zasahovat. Prohovoříme to na schůzi koordinátorů. 15 hodin se zde setkáme znovu, eh, budeme pokračovat v našem slyšení a v 17.45 zde zahájíme neveřejné jednání a budeme mít naši schůzi k ordinátorů. Děkuji vám mnohokrát.